Dámy a pánové, vítejte na dnešní dopolední schůzi. Je to nesmírně důležité téma, které nás očekává v našem výboru i v dalších výborích, výborech jsme v minulém legislativním období o tom velice dlouho jednali a tentokrát jsme se pustili do větší hloubky některých otázek, protože tu je poptávka po dalším vysvětlení, proto jsem vděčný kolegům, že máme možnost eh, probrat eh, některé aspekty spolu s Evropskou komisí a zdá se, že eh, kolegům se nepodařilo získat doplňující informace, protože pravidla je to velice účelné a je možné učinit věcné rozhodnutí, když máme další informace. Vítám zástupce komise, zejména pana Vilmuta a ještě další dva kolegy. Budou odpovídat na otázky, které jsme připravili písemně a budeme mít příležitost položit doplňující otázky. Pane Vilmete, prosím, máte slovo. Nebo kdo chce začít jako první? Borchardt. Borchardt. Yes. Thank, thank, Mr. Borchardt starts. Thank you very much. Uh, Pan Borchardt, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji i vám, poslancům, děkuji za pozvání zástupců komise Vidíte, že jsou zastoupena obě generální ředitelství podnikání i životní prostředí, protože to je předmětem společného úsilí, aby nařízení REACH hladce fungovalo. Dámy a pánové, jenom pro vaši informaci domnívám se, že bude dobré, pokud mi dovolíte tři minuty na naznačení obecného rámce, jaká je současná situace. Eh, pan místo předseda Tančány a eh, komisař Potočník se vydali do Helsinek, kdy jednali o důležitosti nařízení REACH a agentury ECHA a v prosinci eh, bude datum registrace, to je tedy termín, který je nesmírně důležitý. To bylo zdůrozněno oběma zástupci, že je to politicky nesmírně důležité. Proto skupina složená z zástupců tří institucí, komise, agentury i zástupců průmyslu se sešla. Tato skupina se nazývá kontaktní skupina ředitelů a usilovala zjistit eventuální problémy. Při eh, registraci snažili se společně nalézt nějaká řešení v rámci právního Eh, rámce nařízení REACH. Byla to tedy praktická činnost eh, se zapojením průmyslu, našich institucí i agentury, aby abychom eh, do toho vložili opravdu velkou energii, abychom dosáhli toho termínu 1.12.27 témat se projednávala, e, na tom jsme e, za, e, začali pracovat už v únoru a ta řešení byla velice účinná, takže tato práce opravdu dobře pokračuje. A poslední otázky týkající se konečných uživatelů E, vy jste se o nich také e, zmiňovali v svých otázkách v TINM rámci skupiny ředitelů. Komise zorganizovala setkání se s těmito zástupci, tedy zástupci průmyslu i agentury. Bylo to opravdu velice konstruktivní jednání, při němž jsme se snažili, e, no ne vyřešit, ale zjistit, jaké hlavní problémy eh, mají zástupci průmyslu. Dovedete si jistě eh, představit, že to eh, není tak snadné detekovat ty skutečné otázky, ale jsme opravdu otevření vůči hledání možných řešení. Tolik bych chtěl říci na úvod a zdůraznit a máme také webovou stránku agentury, takže e, ta, ty výsledky byly okamžitě převedeny e, do aktivní politiky. Takže e, můžete vidět, jak tento proces pokračuje a konec konců se domnívám, že to byla velice hezká ukázka dobrého partnerství mezi komisí, agenturou i průmyslem v úsilí, abychom s úspěchem splnili ten termín 1.12. Děkuji, pane předsedo, a přeji tedy vám velice dobrou práci. Děkuji. A teď, kdo bude pokračovat? Já bych se ujala odpovědi na první otázku a e, mý kolegové potom. Měli jsme tedy první otázku, kterou nebudu číst ale připravili jsme odpověď. Zdá se a e, je to e, v souladu s tím, co jsem vysvětlil, že tedy tento e, proces dobře probíhá, že se nám snad podaří dosáhnout toho termínu 1.12. Agentura ECA e, informuje na aktualizované webové stránce e, o tomto postupu a e, od 25.10. 8500 dokumentů bylo celkem zaregistrováno Váno. Eh, EKA eh, se zabí, očekává, že v rámci prvé eh, vlny prvého termínu bude registrováno 38 tisíc. A je to značný nárůst, protože ten termín se blíží a těch 38 tisíc záznamů je odhad agentury Jinak e, to bylo původně asi 25 tisíc. Mám pokračovat dále? E, druhá otázka, pane předsedo. E, jeden z hlavních cílů je komunikace mezi různými aktéry. Navrhli jsme určitou změnu, která se bude dotýkat celé řady podniků, protože průmyslové podniky potřebují čas na implementaci jakmile eh, koneční uživatelé eh, dostanou tedy tyto registrace, budou potřebovat 6 až 12 měsíců, aby eh, vyhověli požadavkům z Zříč jim eh, dovoluje určitou lhůtu na přizpůsobení. Je třeba eh, monitorovat situaci a zajistit kanály, aby aktéry mohli informovat o problémech, které nastanou v procesu adaptace. A komise již obdržela pozitivní zpětnou eh, vazbu, ale přesto mohou nastat určité problémy mezi konečnými uživateli. Eh, je to vše k druhé otázce? Ano, komise také zorganizuje zvláštní seminář, kde se bude věnovat těmto otázkám. Takže možná nyní bychom mohli odpovědět na tu druhou otázku a potom bychom pokračovali. Ano, takže jak jsem již říkal, takže eh, v září se konal další seminář 27. září, kde byli zástupci jak průmyslu, tak i uživatelů. Komise velice pečlivě vyslechla všechny obavy, které byly vyjádřeny a je velice důležité vzít na vědomí, že některé asociace výrobců eh, řekly, že tedy je to zatím poměrně povzbudivé a že tedy Národní asociace zatím nevyslaly žádné výstražné signály a že tedy zatím ta komunikace v rámci toho řetězce je dobrá. Potřebujeme také eh, informovat eh, všechny výrobce o této Eh, tomto systému. Také je zde ještě nebezpečí eh, tedy toho, že ten řetězec bude narušen, nicméně ten řetězec je, je to tedy nutné zabezpečit a je to taky, je také důležité, abychom zejména ochránili ty, kteří postupují v dobré víře. Nyní je tady otázka, která se týká jednacího řádu Charles Chichester. Děkuji. Mám pocit, že zástupci komisaře pouze čtou napsané odpovědi. Pokud je to tak, tak bych chtěla říci, že to je trošku vlastně zneužívání čase komise a našeho výboru, protože pokud máte eh, k dispozici psané odpovědi, tak si myslím, že nám je prostě můžete zaslat, nebo jste nám je mohli zapsat už před tímto eh, zasedáním, takže jsme si to mohli prostudovat a e, položit vám pouze určité e, dodatečné otázky. Myslím si, že se jedná v podstatě o plítvání času a nejsem s tím moc spokojený. Bohužel to tedy nechci, nemůžu teď změnit, ale chtěla jsem pouze vyjádřit neznepokojení a rozhorčení. Dobrá, my to bereme na vědomí, já to teď změnit nemohu. My jsme písemně předložili otázky, poprosili jsme o to, aby byly zodpovězeny a oni jsou dnes zodpovězeny. Byly to teď eh, ty první dvě otázky. Eh, musíme se dohodnout na to, jestli chci, chceme nejdříve projít odpovědi na všechny otázky a teprve potom diskutovat. Já si myslím, že by to bylo rozumnější. Souhlasíte? Dobrá. Předsedo, chtěl bych říci, že Jde o to, že ty cíle byly, eh, že, že se jedná velice eh, o ta věc, která se stále mění, takže třeba čísla, která jsme měli včera, eh, jsou dneska zase už jiná. Já si myslím, že je to lepší ten způsob, jak to děláme nyní. Takže co se týče vaší otázky, je pravda, že by to, eh, ta komunikace by se měla zlepšit, aby zde nebyly žádné eh, přerušení dodávek. V určitých extrémních eh, scénářích by kontaktní skupina ředitelů připravila určitá řešení, minimálně částečná řešení na tyto obavy. Na další otázku mohu říci, že je důležité upozornit na výsledky posouzení nařízení REACH, které bylo provedeno ve společnosti společně s průmyslem. Zde se hovoří o tom, že pro uživatele to bude pouze, eh, jde pouze o nízké náklady, asi 0,5 miliardy a 2,5 miliard. Bylo také tedy řečeno, že zde budou určité ekonomické dopady, které se týkají stahování a eliminace látek. A e, zejména by se to týkalo látek, kde vlastně by ty náklady byly vyšší než náklady na jejich registraci. To znamená, že budou tam určité ekonomické dopady a tyto všechny dopady byly také v rámci posouzení dopadu brány v úvahu. Nicméně nemáme žádné důkazy o tom, e, nebo do dnešního dne, jak je to, jaké jsou tedy skutečné dopady. Komise byla upozorněna na to, že některé látky by mohly teoreticky, teoreticky by mohly být staženy z trhu právě kvůli vysokým nákladům. I když máme informace od výrobců, že je dost nepravděpodobné, že nařízení REACH by nějak oslabilo jejich portfolio nabídky. Dále se domníváme, že tedy některé látky mohou být staženy i navzdory tomu, že uživatelé by byli vlastně ochotni eh, no, nést ty další dodatečné náklady. Kontaktní skupina ředitelů se na to podívala a také eh, vypracovala konkrétní rady pro všechny členy eh, toho dodavatelského řetězce. Skupina také stanovila určité priority, které vzbuzují největší obavy, zejména co se týče plnění povinností, které se týkají lhůt pro registraci. A je také důležité monitorovat celou připravenost firem, aby splnila cíl, kterým je tedy ta lhuta rok 2010. Vyžaduje to zvýšené úsilí e, celého průmyslu, nicméně je také e, důležité, aby tedy průmysl překonal všechny překážky, pokud se tedy objeví. Další otázka. Komise velice pečlivě zváží veškeré zkušenosti a veškerou praxi během první fáze a také zanalizuje feedback od průmyslu, který se týká zejména různých těžkostí a pr- eh, problémů. Komise také hodlá za tímto účelem eh, vypracovat různé studie. Dále zde bude zpráva o zkušenostech s provádění tohoto nařízení, kterou připraví agentura ECHA. Ta, se, ta zpráva se zabývá zejména, nebo se bude zabývat zejména těmi praktickými aspekty registrace. Dále skupina ředitelů má také mandát k tomu, aby vypracovala určitá ponaučení, ve kterém se bude snažit podívat se na hlavní myšlenky a také do, vypracuje doporučení pro budoucnost a pro další registrační lhuty. Komise rovněž hodlá příští rok uspořádat konferenci, na které by diskutovala s jednotlivými zúčastněnými stranami zkušenosti, snažila se z toho vyvodit poučení a také poučení pro další fáze. Další otázka. Agentura ECHA zveřejnila na svém webu eh, seznam, lás, eh, seznam látek pro rok 2010. Eh, uživatelé mohou informovat eh, agenturu ECHU o látkách, které potřebují a které nejsou na tomto seznamu, který je připraven pro registraci. ECHA bude spolupracovat s průmyslem, aby také zprostředkovala kontakt mezi průmyslem a mezi uživateli. Do konce října zveřejní ECHA seznam těchto látek a také o tom, zda e, se jedná o, e, zda se tedy bude jednat o registraci. Tím pádem uživatelé získají podrobnější informace o tom, kdy budou jejich látky registrované. Nicméně e, ještě vlastně ti uživatelé nebudou vědět, zda už došlo k té skutečné registraci. Sedmá otázka se týká nebo další otázka se týkala té naší kontaktní skupiny ředitelů. Hovořil jsem o tom, že jde o to, aby zde byl komprom, pardon, aby zde byl rozhovor mezi agenturou ECHA, mezi komisí a mezi průmyslem. Zatím se to ukazuje, co by velice úspěšné. Analyzovali jsme problémy, nacházeli jsme řešení a to všechno v rámci toho nařízení REACH. Komise také posoudí eh, zda účast v této skupině může být nějak rozšířena a zda by tato skupina mohla třeba monitorovat i další fáze pro eh, provádění eh, rýče. Budeme o tomto formátu ještě dále diskutovat, ale je jasné, že je nutné, aby tato skupina fungovala i nadále. Spolupráce byla zatím velice plodná a myslím si, že přispěla také k tomu, že registrace eh, zatím probíhá hladce. Za osmé. Agentura ECHA také e, připravila určité krizové plány Eh, je to tedy pro eh, do 30. listopadu. Je to, ten plán obsahuje například případné navýšení personálu, eh, zejména personálu, který se zabývá složkami, protože i ten počet těch složek se zvyšuje. Obsah těchto krizových plánů se stále aktualizuje a také řídící výbor agentury ECHA je informován o všech o celkovém vývoji. Dobře, můžeme pokračovat otázkou, která se týká cel. E, na to budu reagovat já. E, my zde naše generální ředitelství s tím spolupracuje, zejména generální ředitelství Taxud a také generální ředitelství Enterprise ale samozřejmě, že také je to v odpovědnosti členských států. Eh, REACH vytvořil zvláštní fórum pro výměnu informací, které se týkají vymáhání práva. Je zde tedy zvláštní síť, která spojuje všechny orgány členských států, které jsou odpovědny za eh, provádění a chceme tedy usilovat o harmonizované provádění nařízení po celé Evropské unii. Máme zde také zvláštní pracovní skupinu pro spolupráci s celními orgány. Tato skupina nyní vypracovává doporučení pro celní orgány jak eh, správně provádět. Dále zde máme nařízení 765, které se týká uvádění produktů na trh, obsahuje také zvláštní povinnost pro celní orgány, eh, to znamená, že musí kontrolovat všechny produkty, které přicházejí na trh a souvisí to také s, do, s kontrolou dodržováním nařízení REACH. Otázka 10, která se týká malých a středních podniků. Vzali jsme v úvahu během provádění i už během samotné přípravy nařízení RIČ, že SMIs mají, že malé a střední podniky mají tedy zvláštní situaci. Myslíme si, že je velice důležité podporovat výrobce, kteří vyrábějí v malém objemu. E, tyto malé a střední podniky také mohou využívat ta výměna fora SIEF, také zde byla informační kampaň, která byla cílena speciálně na malé a střední podniky. Máme zde také různé e, pomocné kanceláře v jednotlivých členských státech a různé pokyny. Loni v květnu komisař Tajány také zdůraznil význam pomoci těchto národních e, kanceláří, těch National Help Desks, a zejména se to týká kvůli tomu, že se blíží ta lhůta e, listopadu. V září dostala, v září jste tedy, podle informací, které jsme měli k dispozici v září, se všechny ty národní kanceláře snaží napomáhat tomu, aby ty lhuty byly dodrženy a také i agentura ECHA zřídila zvláštní eh, oddělení pro pomoc, pro asistenci. Eh, tyto eh, helpdesky jsou velice oceňované průmyslem. Agentura ECHA nyní ještě posiluje eh, to, aby všechny pokyny byly eh, k dispozici malým a středním podnikům, rozšiřuje různé informační listy, také, eh, také se překládají tyto různé pokyny co se týče pracovního programu agentury pro rok 2011, tak ECHA se bude soustředit na to, aby byly k dispozici zejména dokumenty, které se týkají třeba následující fáze, třeba aktualizace jednotlivých informací a je důležité, aby tyto informace byly k dispozici ve všech 22 eh, úředních jazycích. Dále také vím, že jednotlivé členské státy často vedou různé informační kampaně, které se cílí speciálně na malé a střední podniky. Dále otázka, která se týká for thieves. Je důležité, abyste byly sdílené náklady, aby to bylo nediskriminační a spravedlivé. Nicméně eh, je tedy důležité, eh, nebo ukázalo se, že to bude trošku eh, těžké, že, to bude, že, to, že jste jsou určité problémy. Ukazuje se, že například v některých příkladech byly požadovány nepřiměřené ceny, nepřiměřené poplatky. Eh, nakonec tedy bylo ještě, eh, vlastně zde, je zde nový dokument, který má řešit určité problémy, které však mají být až takovým posledním krokem. Také eh, agentura ECHA stále připomíná, že je důležité respektovat pravidla hospodářské soutěže i v rámci těchto for SIFS. Poslední otázka, která se týká překladů. ECHA už učinila velký pokrok, co se týče překladu těchto dokumentů, zejména co se týče dokumentů REACHIT a těch pokynů guidance. Eh, v pro, pracovním programu na rok 2011 agentura plánuje, že se bude soustředit na dokumenty, které jsou pro malé a střední podniky a pro obecnou veřejnost. Dále také se bude snažit, eh, aby zároveň i to bylo nákladově efektivní, tyto překlady, aby šetřila peníze daťových poplatníků. Zatím jsou reach, dokumenty REACHet pouze v anglicky, ale stále se pokračuje na překladech. V roce 2011 také ECHA provede analýzu posouzení dopadů a e, bude tam hodnotit, jak posílit e, komunikaci s malými a středními podniky, například také prostřednictvím toho, aby ty dokumenty REACHIT byly v různých jazycích. Já děkuji za odpovědi a Nejdříve bych se vrátil k tomu, co řekl pan Charles Chichester a poprosil bych vás, abyste nám zde nechal vaše písemné odpovědi, abychom je mohli poskytnout také kolegům. To bude jakýmsi základem, ale nyní máme ještě 30 minut čas na to, abychom položili dodatečné otázky. Takže jako první se hlásí pan kolega Langen. Děkuji za informace, které jste nám poskytli. Já bych eh, se vrátil k té poslední části. Je to ten dopad na malé a střední podniky. To bylo vlastně jedno z hlavních cílů parlamentu. Totiž to, aby velké chemické koncerny, které jistě mají dostatečné množství finančních prostředků a kapacit, aby splnily požadavky, tak zde je třeba si uvědomit, že malé a střední podniky většinou tyto prostředky nemají a vlastně je zde nebezpečí, že se musí vzdát výroby určitých produktů, protože náklady by byly vyšší než zisky. Vy jste k tomu řekli dvě věci. Uh, za prvé, že to dělení nákladu je někdy problematické, je někdy problematické spravedlivě zacházet s malými a středními podniky a chci se zeptat, jak to vypadá s vytvářením konzorcí. Byly to většinou velké podniky, které se spojily, anebo můžete uvést i příklady, kdy se spojily menší podniky nebo malé podniky. A dále chci se zeptat, Malé a střední podniky velice často říkají, že musí vyhodnocovat takové množství dokumentů, že to v podstatě nezvládají. Eh, bylo mi řečeno, že je tam nějaká příručka, která má až 7 tisíc stran. Takže co chcete učinit pro malé a střední podniky tak, aby v tom smyslu, aby zvládali tu administrativní zátěž. A tím nemyslím pouze překlady. Děkuji. Já se pokusím to moderovat tak, aby eh, byla ta otázka zodpovězena i hned, protože jinak bychom na ní mohli zapomenout. Takže prosím o odpověď. Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby REACH představuje velkou výzvu pro malé a střední podniky, to nepopíráme když jim, eh, chceme jim pomoci, aby dokázali splnit všechny eh, povinnosti. Takže ECHA jednak překládá dokumenty a jednak také vypracovává zjednodušené dokumenty, aby se nemuseli prokoustávat těmi sedmi tisíci strany. To znamená, že uděláme takový výtah, který obsahuje informace, které jsou relevantní pro malé a střední podniky. Za druhé je pravda, že malé a střední podniky E, mají problémy s náklady a i když se účastní těch e, SIVs, těch for, tak mají problémy vyjednávat s těmi velkými podniky. E, komise se také snaží stále informovat agenturu ECHA o tom, že musí zdůrazňovat pravidla pro hospodářskou soutěž, takže aby, aby všechna fora znala tato pravidla a dodržovala je. Hmm to je asi vše, co bych řekl k otázce malých a středních podniků. Děkuji. Ještě mám otázku, která se týká těch konzorcií. Existují konzorcia, která jsou vedena malými a středními podniky, či ne? Yes, yes. Nemáme žádné informace představitelů konsorcí, zda zahrnují malé a střední podniky či ne. Já mám dojem, že to jsou spíše velké společnosti, které mají velké technické a finanční možnosti. Takže se nedomnívám, že by byly malé podniky. Charles se děkuji. E, má Němčina se momentálně e, opravdu dramaticky zlepšila. Eh, s veškerou úctou vůči mému kolegovi panu Langenu. Eh, jestli komise vědoma toho, proč jsme nyní položili tyto otázky, jestli komise vědoma těch obav, eh, hlubokých pochybností, které eh, vyjadřují zástupci průmyslu, protože eh, mám takový dojem, že jste s tím spokojeni nebo nemáte dostatek informací nebo dostatek porozumění pro ty obavy. Například Chtěl bych zopakovat, že opravdu není účelné tady předčítat eh, sformulované otázky, které jste nám mohli eh, dát před začátkem dnešní schůze, když jste přivezli sebou například eh, vaše odpověď na otázku číslo jedno. Říkáte, 8,5 půl složek již bylo zaregistro, zaregistrováte a agentura ECHA očekává 38 tisíc. Tady ta lhůta průměr průmysl má obavy, že eh, nebudou eh, schopni využívat celý rozsah těch látek, které jsou zapotřebí a eh, že se budou používat náhražky vzhledem k té lhůtě 1.12. Domníváte se, že tady tedy je e, e, nyní e, jasná propast mezi těmito čísly, jak se podaří do pěti týdnů překonat tento rozdíl mezi 8,5 tisíci a 38 tisíci. Já se omlouvám, ale možná, že jsem tomu nerozuměl, jak jste hovořil, že e, uživatelé mají 6 až 12 měsíců na to, aby se přizpůsobili. Znamená to potom termínu, že budou mít ještě takovou dobu hájení, e, aby e, přizpůsobili a zjistili, zda ty látky, které chtějí používat při výrobě, jsou registrovány či ne. Není mi to úplně jasné. A ve vaší odpovědi na otázku 3 Eh, trojka znamená, eh, jaké kroky musí učinit eh, průmysl v různých fázích, aby nedošlo k přerušení toho řetězce. A vy jste řekli, že ta skupina poskytla pouze částečnou odpověď odpověď, já nevím jakou, to není vůbec uspokojivé a já se domnívám, že přece průmysl nemůže akceptovat, že se ten proces za pěti za pět týdnů zastaví, to určitě ne. A potom provádí se celá řada studií ohledně implementaci a, mají být provedeny v příštím roce. A ten problém tady máme. A mohl bych pokračovat v tom výčtu, ale závěrem bych chtěl e, projevit údiv že tak dlouho po přijetí eh, tohoto nařízení, tohoto dokumentu REACH, že, exi, REACH IT, že existuje pouze v angličtině, pouze v angličtině, to je opravdu eh, mimořádná zkušenost, proto nemáte žádnou omluvu. Eh, to je ne, projev nekompetence, já jsem opravdu překvapen. Eh, je za to zodpovědná ta agentura, to by mohlo eh, mít značný impuls pro průmysl a to eh, by, by mohlo mít velký dopad i na jiné projekty, jako je Airbus a vy jste se zúčastnili tedy tři, abyste odpověděli na tyto otázky ke, eh, což eh, si zaslouží tedy uzdání. Děkuji, pane předsedo, kdo bude odpočí, odpovídat, pan Boršet. Ne, my společně vážení poslanci, ne, tady není e, žád, e, nás, žádný projev schovývavosti ze strany komise. Z tohoto důvodu byla vytvořena ta e, eh, skup, kontaktní skupina ředitelů, v níž je komise, agentura i zástupci průmyslu a začala pracovat tato skupina před sedmi měsíci. Tato skupina jako taková identifikovala eventuální problémy a my jsme spolu spolupracovali velice těsně s průmyslem, abychom nalezli řešení, po kterých zástupci průmyslu volali. A tato řešení se zveřejňovala. A e, e, vy ve svém příspěvku říkáte, jak e, mohou lidé vědět, jak jaká řešení byla zvolena, tak agentura eh, zveřejňovala eh, tato řešení a návrhy, jak eh, podniky mohou prakticky plnit ty předpisy, takže žádný schovývavý postoj. V uplynulých sedmi měsících jsme pracovali velice tvrdě. Jsme nadále v kontaktu se zástupci průmyslu a průmysl říká, že každý dělá opravdu, co je e, v jeho silách. A my nemůžeme získat více e, informací od průmyslu, než máme, co se týče uživatelů. E, bez prostředně, když se objevovaly nové otázky, zorganizovali jsme setkání s eh, zástupci průmyslu a spolu s nimi jsme se snažili účinně eh, hledat eh, řešení problému s uživateli, obdobně jako s průmyslem, ale přesto je velice obtížné identifikovat ty problémy. A to je podstatný prvek v tom řetězci a my musíme nejprve zjistit, kdo je. Možná tam problém vznikne, možná ne, takže eh, setkáváme se s uživateli, abychom zjistili potenciální problémy a chceme je také zapojit do této kontaktní skupiny ředitelů eh, s průmyslem, eh, jak jsem říkal, že s nimi vedeme ty obecné diskuze. To by byla tedy má první odpověď. Graheme? Thank you. Yes, if I could just add a couple. Děkuji. Já ještě dodám pár věcí k tomu, co jsi řekl. Co se týče obav uživatelů, na, o kterých jste, jste, na které jste se zde ptali, je pravda, že je zde určitá nejistota, povážná nejistota o tom, jaké substance, jaké látky budou staženy, pokud vůbec nějaké. Samozřejmě, že to je velice nejisté pro celý průmysl, pokud je zde taková nejistota. A pokud třeba bude stažena jedna látka, tak to může mít významný dopad na různý počet e, průmyslových oborů, protože třeba nevíme, kde přesně se ta konkrétní látka všude používá a jaký to tedy může mít ekonomický dopad. Proto, jak jsme řekli, už velice úzce spolupracujeme s uživateli a snažíme se najít řešení. Samozřejmě usilujeme o ideální řešení, která by tedy zabránila jakýmkoliv překážkám v dodavatelském řetězci. Nicméně jsou zde určité, mm, musíme dodržovat stále rámec nařízení REACH. Chceme tedy minimálně eh, se snažit eh, omezit tyto problémy. Pracujeme na tom, nicméně nemůžeme zatím říci ani vám, ani uživatelům, jaké, jaké jsou ta řešení v současné době. Dále, ptal jste se na dokument Reach IT a na jeho překlady. Ve své předchozí odpovědi se možná se nevyjádřil dostatečně jasně. Ta dokumentace a ty stránky na internetu jsou, překlad, jsou přeložené. Pouze to rozhraní, to znamená ta stránka, kterou otevřete, když chcete použít ten software, tak není přeložena do jiných jazyků. Ale jak jsem říkala, komise žádá agenturu ECHA, aby i toto přeložila a oni tedy to zváží, kdy, a, eh, kdy, kdy by to bylo proveditelné. Dále jste také hovořili o tom, že ty složky se vrací pozdě Eh, takže zatím, eh, zatím vycházíme z těch minulých zkušeností, které ukazují, že eh, vlastně se potom to tempo zvyšuje ke konci. Takže my zatím si žádné velké obavy nečiníme, nicméně zároveň nechceme ani usnout na Vavřínech. Pak se ještě jste se ptal na to, proč jsme vám vlastně ty naše odpovědi ne, nezaslali předem, ale jak jsme říkali, tak ta situace se velice rychle mění a jak říkal předseda, na začátku, tak to e, vlastně, tak ty informace jsme chtěli, aby byly co nejaktuálnější a proto jsme vám je chtěli vlastně předat dneska, ale pokud chcete, tak vám to samozřejmě poskytneme v písemné podobě po této schůzi. Takže protože již nemáme mnoho času, tak budeme muset e, přestoupit k jinému postupu a budeme muset odpovídat na všechny otázky potom dohromady. Takže možná Charles ještě jednu krátkou mohu, tady je důležitý časový faktor. Zmiňoval jste se o tom, že byla vytvořena speciální skupina před sedmi měsíci. A to bylo tedy nejpozději, kdy vy a zástupci pr- průmyslu jste si uvědomili, že tu je problém. A i, jo, jsem si to uvědomila před šesti týdny a to se velice blíží i té konečné lhůtě. E- tato legislativa byla vytvořena před pěti lety. Můžete objasnit, proč k tomu došlo tak pozdě? E, protože to e, ohrožuje ten hlavní e, záměr. A pokud nebude možné dodržet tedy té konečné lhuty, paní Hercog má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jako jedna ze stínových zpravodajů, která se zabývá tímto tématem, bych mohla říci, že nás velice zajímá, aby tento projekt byl úspěšný, ale nemá se je přece jednat o nějaký byrokratický úspěch. Souhlasím s panem Čičestrem, že pokud jsme vám dali Eh, v těch písemných otázkách, pokud jsme vám dali otázky, eh, pardon, pokud jsme vám dali písemné otázky, tak si myslím, že jste nám to mohli poslat písemně, ty vaše odpovědi. Za druhé, co se týče nařízení REACH, nemá se jednat o eh, nějakou velkou byrokracii. Mělo se jednat o to, abyste se pokusili identifikovat ty největší problémy, které nás čekají. Takže můžete říci, kde v současné době jsme, jaká je ta situace, protože to jsou ty největší obavy evropského průmyslu protože to sebou ponese náklady, které se týkají náhrady těch látek, těch nebezpečných látek. Další otázka. Je velice dobré, že slyšíme, že jsou zde také eh, většina, že zde vlastně většina firm, které projdou tou registrací. Nicméně nás zajímají i, jaký je počet těch, eh, už těch žadatelů, kteří vlastně neprojdou eh, a kteří jaksi zůstanou na cestě. A další otázka je e, otázka na překlady, protože pokud si všechny členské státy budou muset všechno překládat do svých jazyků, tak to pro ně bude velice obtížné, protože e, v mnoha jazycích prostě v těch podnicích lidé nemluví anglicky. A myslím si také, že je velice dobré, aby jsme všechny tyto odpovědi měli v písemné formě od vás. Dále ještě další otázka. Domnívá se Eh, že, nebo po, potřebujete ještě další asistenci, další pomoc od našeho výboru nebo od Evropského parlamentu nebo třeba od komise, eh, kterou bychom vám mohli poskytnout. A ještě poslední otázka. Eh, co si myslíte o dalších nařízeních, s nimiž se zabýváme, například nařízení ROS, nařízení o, o další nařízení? Takže, protože zde Eh, zde ten REACH takový jakýsi příklad a pokud se ukazuje, že s tím REACHem to zatím eh, tedy příliš eh, trošku to drhne, tak si myslím, že to může mít potom vlastně dopad i na přípravu dalších chemických směrnic, směrnice ROS a dalších. A dále, co se týče průmyslové politiky, tak chci říci, že bychom se tomu měli skutečně věnovat, protože to je velice důležitá otázka pro celý evropský průmysl. Děkuji. Já bych býval rád začal již v 9, ale to tady bylo pouze, to tady byly pouze dva poslanci, takže jsme ztratili téměř čtvrt hodiny. Takže z toho se budeme muset poučit, protože v 10 přijdou kolegové, kteří chtějí pouze hlasovat včas. Takže je třeba, abychom dodržovali naše vlastní pravidla. Nyní má slovo další řečník. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Nikdo nemá žádné pochybnosti o důležitosti legislativního systému, který je třeba provádět, ale mám také určité obavy, které vyjádřil pane Chichester, který se kriticky vyjádřil k těmto termínům. Je velice důležité je dodržovat eh, pan Langen, který hovořil o malých podnicích a eh, podle mého názoru je toto nařízení příliš velkou zátěží pro malé podniky. A některé pochybnosti se podařilo rozptýlit, avšak eh, výrobky, které se vyrábějí v malém množství, se vyrábí hlavně v malých podnicích a e, musíme jim dát k dispozici dostatek času. A mám ještě jednu specifickou otázku. Nemá komise žádné pochybnosti o tom, že se pro testy používá stále více zvířat. Abychom získali více údajů, bude zapotřebí provádět mnohem více testů. Nepovede to tedy k eh, většímu využívání pokusů na zvířatech? Nebylo eh, by možné to kompenzovat tím, že v určité podobě budeme využívat stávající údaje? Děkuji, pane předsedo protože jsem eh, dříve eh, byla eh, při, v posledním legislativním období zpravodajkou k Rýči, takže vím, že jsme se zabývali zaměstnanci agentury a domnívám se, že vaše vypovědi byly z části e, informativní, ale z části neměly vypovídací charakter. Souhlasím se svými předřečníky, že tato legislativa je nesmírně důležitá pro životní prostředí, pro Evropany a zejména pro ty země, eh, které eh, se těmito otázkami dříve příliš nezabývaly. Eh, nechci eh, je uvádět konkrétně, ale eh, od doby, kdy bylo učiněno rozhodnutí, do teďka uplynulo dostatek času. Komise nás informovala, že stanovení lhůt bylo v pořádku, informovala nás, že agentura byla dobře připravena na své úkoly a nyní se uvědomujeme, že tu jsou problémy, které mohou systém zablokovat. Pane předsedo, v prvé řadě eh, bych chtěla vést delegaci na jaře do Helsinek, abychom se setkali se zástupci eh, této agentury a projednali to. To projednáme potom na schůzi koordinátorů a eh, budeme moci tedy probrat všechny tyto eh, problémy, abychom eh, zjistili, eh, kde jsou složitosti a dále, co děláte vůči průmyslu a vůči malým podnikům, abyste je včas informovali. Je možné poskytnout jim ještě několik měsíců navíc, poskytnout jim nějaké informace navíc tím, že byla vytvořena specifická skupina. To rozhodně není uspokojivé pro potřeby jednotlivých podniků. Jak budete informovat podniky o problémech a jak eh, budou moci dále tedy bezpečně fungovat? Eh, tak, Eh, Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je důležité, abychom konstatovali, že REACH je nejambicioznější legislativou ohledně chemikálií z celosvětového hlediska. Na to můžeme být hrdí. Samozřejmě byly učiněny jisté ústupky, ale bylo to třeba. Jinak bychom tuto legislativu neměli. I zde jsou zastoupeny různé zájmy, ale i přesto se nám podařilo vypracovat právní předpis, který je dobrý. Jak to nyní vypadá s těmi lhutami pro registraci? Já si kladu otázku, jak vůbec budou moci malé a střední podniky tyto právní předpisy vycházející z nařízení dodržet. Má frakce má pocit, že komise a agentura spolupracují relativně dobře a vytvářejí v podstatě docela dobré podmínky pro velké podniky, ale i pro malé. A snaží se, aby to celé opravdu fungovalo. A mám tím na mysli tu spolupráci v rámci kontaktní skupiny ředitelů. Oni se snaží pracovat v tom smyslu, aby to vše dobře fungovalo. Samozřejmě je důležité nařízení správně implementovat. My jakožto zákonodárci bychom měli převzít naši část odpovědnosti která se týká tohoto nařízení. Měl bychom celou věc konstruktivně podpořit, aby vše dobře fungovalo. Samozřejmě třeba dořešit určité problémy, ale mám někdy pocit, že se tady trochu přehání. A jisté problémy se zveličují. A mám trochu pocit, že se někdo snaží vytvářet umělé překážky pro toto nařízení, ale my REACH potřebujeme a proto potřebujeme konsenzus pro rozvoj tohoto nařízení. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Bylo jste řečeno, že dokumenty pro malé a střední podniky byly přeloženy, ale v té odpovědi na otázku pana Čičestra zaznělo, že, byl přeložena, že byla přeložena pouze část těch dokumentů, krátce před vy, uplynutím té lhůty. Takže já se divím, tady vlastně padly velice různé odpovědi a my jsme celá léta bojovali za to, aby zde docházelo k rovnému zacházení. Proto se tedy ptám, zda je komise ochotná přistoupit k prodloužení lhůt, protože podmínky pro malé a střední podniky doposud nejsou splněny. Oni nemají spravedlivý přístup k informacím. Na začátku jsme říkali, že jsme schopni v rámci nouzového plánu o stovky procent navýšit naše zpracovatelské kapacity. A já se divím, že zatím nikdo od předsednického stolu nenavrhl, že by bylo možná dobré si se zamyslet nad rozumným prodloužením těch lhůt. A nyní pan Ransdorf. Uh, I agree. Děkuji, pane předsedo. Já plně souhlasím s paní Hercogovou, že musíme rozlišovat mezi angličtinou jakožto jazykem Shakespearea a angličtinou, která se používá jako takzvaný Eurospeak, jako komunikační jazyk Evropské unie a Evropské komise. Musím říci, že jsem naprosto zklamán. V minulosti jsme měli systém testování chemických látek v naší zemi Měli jsme státní zkušební eh, ústav, který testoval všechny produkty, ale podle doporučení Evropské komise jsme zrušili tento dobře fungující eh, zkušební ústav, který testoval látky a eh, výrobky. Takže nyní je tu taková propast mezi potřebami našich klientů, občanů a mezi eh, tím, co eh, získají na trhu a doufám, že se v budoucnu podaří překlenout tuto propast. Jsem zklamán, protože tak, jak byl eh, tento systém navržen komisí, že dost dobře nefunguje. Děkuji. Dobře, prosím o pochopení. Angeliko, nebo velice stručně. V za dvě minuty musíme zodpovědět tedy i všechny otázky. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla ještě jednou se vrátit k tomu, co řekl pan Langen a podpořit ho. Já jsem včera byla u nás, navštívila jsem středně velký podnik v oblasti chemie, já pocházím z Horního Bavorska a musím říct, že tam existuje asi 130 malých či středně velkých podniků, kteří každodenně se musí zabývat směrnicí, eh, nařízením REACH a mají opravdu velký problém s tím, že všechny ty formuláře, které vyplývají z REACHe, jsou k dispozici pouze v angličtině. A oni se opravdu snaží všechna kritéria splnit, všechny podmínky splnit, ale prostě to pro ně není možné v rámci této lhuty a není možné od těchto podniků požadovat. A chci říci, že Každý druhý projev komisaře obsahuje slova, jak důležité jsou malé a středně velké podniky, takže si myslíme, že je to důležité zohlednit právě při uplatňování nařízení REACH a mít flexibilitu ve lhůtách. Děkuji. Pokud souhlasíte, tak jsem právě navrhl komisi, protože v 10 hodin chceme hlasovat a kolegové jste přišli na hlasování. Takže jsem to navrhl takto. Komise nejdříve zodpoví prvních šest otázek, protože nebude samozřejmě schopná to zodpovědět detailně, detailně zodpoví písemně a my pravděpodobně budeme potom ještě muset položit další dotatečné otázky, protože celá řada věcí zůstala nedořešena. Takže pan Bilmot, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda, eh, dámy a pánové, ještě vás poprosím, eh, aby, eh, trochu vás poprosím o klid, abychom jste si vyslechli ještě otázky a komise měla odpověd, možnost odpovědět. Děkuji, budu stručný. Byla zde otázka o tom, zda jsme identifikovali určitá rizika. To je velice důležité. Ano, identifikovali jsme určitá rizika. Jsou zde také určité Eh, vlastně naše skupina zjistila tato rizika a i průmysl rizika zjistil, takže se snažíme toto zlepšit. Dále, co se týče malých a středních podniků, ano, máme objevy, obavy, eh, budeme se také o ně více zabývat, také podporujeme, aby ECHA podporovala další překlady. ECHA zatím přeložila ty nejdelší, ty nej, eh, nej důležitější dokumenty pro malé a střední podniky a dále na nich bude ještě pokračovat. Dále, jak eh, můžeme kontaktovat malé a střední podniky? Z Bruselu je to dost těžké, nicméně, protože jsou zde tisíce a tisíce společností, takže my se snažíme o osvětu, spolupracujeme s orgány národních států, s různými svazy průmyslovými, ale bohužel samozřejmě nedosáhneme na každou konkrétní malou společnost. O další otázka, testování na zvířatech. REACH má také za cíl snížit testování na zvířatech. Nicméně věděli jsme, že stále ještě bude zapotřebí určité dodatečné testování. Nicméně se snažíme toto testování minimalizovat a to nařízení je tímto, eh, v tomto smyslu formulované. Další otázka. Potřebuje ECHA více podpory? Eh, zatím nic ECHA takového neříká. Eh, ECHA to řeší tak, že tedy, jak jsem říkal, o 400% může navýšit vlastně v rámci svého uspořádání počet personálu, který se bude zabývat tou konkrétní registrací, pokud bude zapotřebí. A poslední otázka, co která se týká načasování. Eh, je to tedy kvůli tomu, že průmysl se na nás obrátil, také malé a střední podniky se na nás obrátily, takže my od té doby, kdy se na nás, eh, kdy vyjádřili tyto obavy, tak se tomu věnujeme. Další otázka byla, zda zde zůstanou určité v uvozovkách určitá eh, určité vlastně mrtvá těla v ulicích doslova, ti neúspěšní. Eh, ale myslím si, že zatím, eh, co se týče toho eh, postupu, tak zatím ti, co neprošli, ten počet je velice malý, nicméně budeme stále zvažovat další, ty další fáze. Ty otázky, které ještě zodpovězeny nejsou, tak ty komise zodpoví písemně. Chtěl bych nyní poděkovat komisi a zároveň jí říct, že se na ní ještě jednou obrátíme a poprosíme ji, aby s námi znovu o tomto tématu diskutovala, protože je to zjevně téma, které nás všechny velice, velice zajímá. A je to dobrým příkladem proto, a týká se to toho, o čem jsme diskutovali včera. Proto, že, že dopady určité legislativy ještě nejsou vlastně v době, kdy, to, kdy ji schvalujeme, nejsou přesně jasné. A proto by bylo dobré dříve, než něco schválíme, abychom si dobře rozvážili, jaké dopady to bude mít. Takže já si myslím, že by bylo dobré, kdyby komise, pokud to nutné bude, byla flexibilní, protože nemá smysl na ně, tlačit na něco, co prostě časově zvladatelné není. Já děkuji komisi za odpovědi, děkuji kolegům za jejich otázky a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je hlasování. Doufám, že máte vši, všichni sebou hlasovací karty. Musíme dnes hlasovat o velkém množství zpráv, takže vás prosím o pozornost a o pomoc. Můžeme začít? Ich bitte Sie alle. Prosím vás, abyste mě všichni trochu pomáhali a opravdu dávali pozor, protože na začátku bude hlasování poměrně jednoduché, ale pak tam máme i několik velice komplikovaných zpráv. Dámy a pánové, sekretariát se pokusil v hlasovacích seznamech eh, to udělat tak, abychom opravdu mohli dodržet veškerá pravidla. Někdy je to komplikované, ale musíme se tím prokousat. A druhá věc, a nyní hovořím za běžné poslance, kteří nejsou zpravodaji či koordinátory. Je čím dál tím více těžší vytvořit si vlastní úsudek, pokud člověk dostane hlasovací seznam v noci nebo v den hlasování brzy ráno. Takže chci říci, že si musíme zvážit, jak uděláme naše časové harmonogramy, tak, abychom všem poskytli více času, protože ono je již v podstatě nemožné to celé projít. Takže pak eh, dochází k té situaci, že koordinátoři a zpravodajové mají mnohem lepší přehled než někteří jiní poslanci. Takže nyní hlasujeme, začínáme bodem číslo 9, tam je to poměrně jednoduché, je to zjednodušený postup, je to návrh zprávy, jedná se o vědecko-technickou spolupráci mezi ES a Jordánskem. Já se ptám, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Dostáváme se k bodu 10. Vědecko-technická spolupráce mezi ES a Japonskem. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Bod číslo 11. Dohoda mezi ES a Ukrajinou. Kdo je pro? Pos- Paněk? Já naprosto uh, nesouhlasím, tedy souhlasím s tím, že postupujete rychle, ale chtěl by, chtěla bych vás poprosit, abyste trošičku přece jenom posečkal, abychom měli čas alespoň otočit stránku hlasovacího seznamu. Děkuji. Dobrá, děkuji za upozornění. Jsem netušil, že jsem byl tak rychlý. Takže se omlouvám. Takže jak tedy mám postupovat rychleji nebo pomaleji? Obojí. Dobrá. Takže ES a Ukrajina, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Prosím, Etone. Nyní zde máme eh, S a vláda Férských ostrovů. Kde pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Nyní to už bude obtížnější. Číslo 13. Energetická strategie pro Evropu. Prosím vás, o minutku. Posečkejte, já taky musím nejdříve otočit list. Kdo je jako první na řadě? Paní Ek? Děkuji, pane předsedo. Jako koordinátorka jsme hovořili o hlasovacím seznamu a chtěla bych vás upozornit na kompromis 27a a 27b na hlasovacím seznamu. Já a paní eh, Chakima Katis jsme předložili pozměňovací návrh 237, který jsme chtěli vyjmout z kompromisu 27a. Takže já bych chtěla, abychom jej z toho 27a vyňali a aby byl eh, ve 27b. Jinak ten zbytek je v pořádku. Takže chci, abychom z toho bodu 27a vyňali pozměňovací návrh 239 protože si myslím, že se zde nejedná o ten kompromis, my máme jiný názor. A ještě mám druhou poznámku, ten poslední kompromis, číslo 54, je kompromis dvou politických skupin. Není to tedy kompromis jako takový. Myslím si, že se jedná o konsolidovaný pozměňovací návrh, který předložily dvě skupiny. Týká se to pozměňovacího návrhu paní Podimaty a pozměňovacího návrhu, který který jsem předložila já, pan Šachimakatis a pan Chody. Nebo pan Ody. Ten text, který je zde, nesouhlasí s naším pozměňovacím návrhem ani se netýká stejné věci, takže já bych ho chtěla opět vyjmout z toho konsolidovaného návrhu a chtěla bych, abychom o něm hlasovali zvlášť. Jedná se tedy o číslo 54. Myslím si, že se zde nejedná o kompromisní pozměňovací návrh jako takový. Nechci, aby to byl konsolidovaný pozměňovací návrh. A také chci hlasovat samostatně o 467. Doufám, že tedy eh, naše přání budete respektovat. Gut, nehme ich zur Kenntnis, Frau Kolarska-Bobin. Dobrá, beru to na vědomí, paní Kolarska-Bobinská. Děkuji. Vaše stanovisko eh, nám bylo známo již eh, o něco dříve. My jsme to předali sekretariátu, bylo to ověřeno a odpovídá to pravidlům pro uzavírání kompromisu. A co se týče bodu 27d, tak vaše žádost je vlastně pokrytá číslem 27a a tímto způsobem je to předloženo k hlasování. Takže já nevidím žádný důvod k tomu, proč bychom to měli stahovat nebo eh, zde zavrádět nějaké zvláštní podmínky. Dobrá. Takže my z toho ale nebudeme dělat nyní rozpravu, protože máme celou řadu zpráv, takže se pokusíme prostě hlasovat na těch místech, kde jsou ty problémy, se potom přesně rozhodujeme, jak budeme posputovat, Pokud je někdo chce zase stáhnout ten svůj návrh na to, abychom hledovali odděleně, může to udělat, ale to, zda je návrh kompromisem či ne, to je formální postup, to ne, o tom nerozhoduje většina, ale to se rozhodne naprosto z odborného hlediska. Máme zde jasné pravidla, kompromisní návrhy ze dvou frakcích a já se toho musím držet a měnit to nemohu. Možná bychom ovšem měli začít a diskutovat teprve, až se dostaneme k těm konkrétním místům. Protože nemůžeme tady diskutovat hodinu, jinak tady budeme všichni o hodinu déle. Prosím něco k jednacímu řádu. No Chci říct, že jsem bohužel nemohl, že jsem bohužel nenašel svou hlasovací kartu. Děkuji. Tedy poslal jsem eh, asistenta, aby mi přinesl jinou, takže zatím budu hlasovat pouze zvehnutím ruky. Ano, pan předseda říká, budeme na to dávat pozor. Musím říct, že je naprosto nepřijatelné, že tady jsme nuceni do kompromisu, aniž bychom s tím nejdříve souhlasili. To není možné. Není možné, aby dvě strany se dohodly na kompromisu a všichni vlastně do tohoto do kompromisu byli donuceni a to se stalo u čísel 420, 425 a 16. Já musím říct si, tak to, to prostě nejde. Já přeci nemůžu být nucen eh, do něčeho, když jsem v podstatě proti tomu. A já proto doufám, že komentáře paní Ek budou, se prosadí tady. Dobrá, já to chápu, já vám to můžu vysvětlit. Já už jsem zažil hlasování, kdy potom mé návrhy také byly zapojeny do kompromisu a nikdo se mě nezeptal, takže se zdá, že je to pravidlem, je to možné. V tom případě je ale možné svůj vlastní návrh stahnout, takže člověk to může udělat, jak chce. Já jsem se předem ptal sekretariátu, já mohu pouze dodržovat stanovená pravidla a pravidla říkají, dva návrhy dvou frakcí je možné sloučit do jednoho kompromisu. Zda je to logické či ne? k tomu k tomu mohu pouze říct, že já také ne vždy přesně chápu veškerá plavidla, ale musím je prostě uplatňovat. Možná je to taková příležitost pro to, abychom si jasně eh, obecně objasnili, jakým způsobem budeme zacházet s kompromisy, protože já mohu říci pouze, že já jsem sám zažil věci, které mě udivily, ale dnes prostě musím ta pravidla dodržovat tak, jaká jsou. Ale poznámku kolegyně Ek a vaší poznámku beru na vědomí v tom smyslu, že se o vašich návrzích bude hlasovat odděleně. Můžeme začít? Ještě ne. Ještě se chce vyjádřit kolega Turme, s paní Podimata. Z technického hlediska, co se týče promisu 45, takže dvě strany, socialisté a demokraté a liberálové zatím stojí. Pokud tedy eh, liberálové nechtějí stát za tímto kompromisem a potom to bude jenom tedy jedna strana, tak to bude předkládat jedna strana. Taková jsou pravidla. Myslím, že pravdu má eh, paní Ek i pan Rode. Kaž, milí Klode, každá strana může dělat eh, kompromisní návrhy za předpokladu, že za základ vezmeme eh, eh, návrhy dvou různých frakcí. A ty tady jsou, na tom nemohou nic změnit a bohužel tu žádné ustanovení není. Požádal jsem sekretariát, aby to objasnil, žádné pravidlo tady není. Jistě ten argument je zcela jasný, ale tady nejde o to, zda je mi to jasné jasné a jak budeme eh, postupovat. Použijí pravidla, předpisy, jak jsou. Jistě je třeba nějak zlepšit eh, jednací řád. Paní Podimata má slovo. Eh, pane předsedo, děkuji v souvislosti s tím kompromisem 45, o kterém hovořila paní Ek, Pozměňovací návrh 44 obsahuje dva konkrétní návrhy, 400 eh, a 620 a návrh eh, paní Ek a pana se eh, Jedna stránka je technická pravidla a druhá je obsahová. Máme tu tedy dva návrhy a domníváme se, že je možné oba dva aspekty vidět tak, že ten obsah to nezohledňuje. Chtěli bychom mít tedy dvě oddělená hlasování. Milí kolegové, dovolte mi trošku netypickou připomínku. Já sice chápu smysl celého sporu, ale to jistě nebude problém, protože eh, pokud se na to dobře dívám, většina bude taková, že se ten problém bez tak vyřeší. Eh, jistě můžeme ještě diskutovat o tom postupu, snad bychom ale mohli postupovat tak, že začneme. Takže kompromisní eh, návrh číslo čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Dávejte pozor na to, abych nic nepřehlédl, prosím. Ono je to okomplikované. Potom 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40. A 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní kompromis 5 pro. Promiňte, já jsem na jednu věc zapomněl. Je tady nejdříve 45. Takže 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40, 74 ve dvou částech. První část pro proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro proti, zdrželi se. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 117 ve dvou částek pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 150 a 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobrá, ověříme 150 a 151. Zahajuji hlasování. Okay? Neun EPP no, no. too many. Neun ich, das kann doch nicht sein. Neun. Could we restart? My, my machen es noch. Budeme muset hlasovat ještě jednou, prosím. Takže zahajuji. Zah- jednou zahajuji hlasování. Ne, bohužel ta, to nějak nefunguje, ta technologie. Mohl by nám někdo pomoci? Bohužel hlasovací zařízení nefunguje. Dobře, takže budeme to počítat starým způsobem. Takže můžu hlasovat. Kdo je pro 150? Takže teď zde máme otázku, zda ze strany EPP volilo příliš mnoho poslanců. Takže si to budeme muset přepočítat. Je jich příliš mnoho, ale já mám pocit, že jich je příliš málo. Takže 34 k 19 ku 6. Souhlasíte všichni s tím, že to budu hodnotit jako pro, nebo má někdo něco proti tomu? Prosím, já jsem vás přesně neslyšel. Budu to tedy muset sečíst 34196. Příliš mnoho poslanců hlasovalo? Prosím, hovořte na mikrofon. Yes, uh, there are too many members. Jde o to, že je zde příliš mnoho členů, kteří hlasují. Je, zde, je ten počet je tedy vyšší, než je počet členů tohoto výboru. A podle hlasovacího zařízení jsou to všichni poslanci za skupinu EPP. Nicméně, pokud jste tedy bude rozdíl, tak stejně ten rozdíl v tom hlasování je tak velký, takže to nemá dopad na konečný výsledek tohoto hlasování. Je to tedy o sedm poslanců za EPP navíc. To znamená, máme zde v tom seznamu sedm karet navíc za skupinu EPP. Nicméně stejně ten rozdíl v tom hlasování je větší. Um, to zařízení, to jsou tedy výsledky ze zařízení. Pane předsedo, možná bychom mohli provést zkušební hlasování. Test vote um eh, Souhlasíte s tím, že uděláme zkušební hlasování, abychom opravdu vyzkoušeli, zda ten systém funguje? Takže budeme hlasovat o stejném bodu. 150 až 152. Teď zde máme navíc o čtyři EPP a dokonce i o nějaké socialisty zde máme víc. Takže o čtyři EPP, prosím, odstraňte je nějakým způsobem a dva socialisté navíc. <laughs> Takže to jsou poslanci navíc. Není tedy tři navíc, už jenom dva navíc. Socialisté už jsou v pořádku a u EPP jsou stále ještě dva navíc, stále ještě dva přebývají. Chtěla bych poprosit skupinu EPP, aby tedy dva hlasující jaksi odstranila. Takže už jenom jeden. <laughs> okay. Now? Now, now, now okay. and the vote is? Yeah. Už se můžeme podívat, jak to dopadlo, to hlasování. Takže 53 hlasovalo, takže to bylo to zkušební hlasování. A teď budeme hlasovat na ostro. Chtěla bych vás požádat, abyste hlasovali pouze těch 53 osob. Takže zahajuji hlasování pro 150 a 151. Děkuji. 53 lidí odhlasovalo. A je to tedy 30 pro, 20 Proti. Výsledek je jasný, bylo to přijato. 30 pro, 21 proti 2 se hlasování drželo, takže relativně jasný výsledek. A já opravdu prosím frakce, aby hlasovali přesně pouze ti, kteří hlasovat mojí. Nyní se dostávám k číslu 224, kde je pro. Promiňte, 224. Ještě jednou. Promiňte, je to číslo 224, je to návrh paní Ek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 154. Ne, promiňte, to odpadá. Takže jsme u čísla 155 pro. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto. Dobrá, ověříme. Takže 155 ověřujeme. Prosím, ať hlasují pouze ti, kteří mají právo hlasovat. O jednoho navíc? Ne? Je to v pořádku? Takže končím hlasování. A je to zamítnuto. 25 proti. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 182 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, Zdrželi se schváleno. Když... Takže 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189. Takže ověřujeme číslo 187. Končím hlasování. Zamítnuto. 189 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, drželi se, schváleno. 207 pro, proti, Mohl bych vás ještě jednou poprosit pro číslo 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Ověříme. Takže ověříme číslo 207. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme z EPP o jednoho navíc. Dobrá, nyní je to v pořádku. Zah- končím hlasování. A Bylo to schváleno. Kompromis 24. Pro, proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 24 plus 1. Pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Ověřujeme kompromis 24 plus 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 212 pro. Já se většinou dívám velice přesně. 212 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 214 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 234 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27a pro, proti, budeme to muset ověřit. Takže 27a ověřujeme. Zahajuji. Končím hlasování. Dvacet osm pro, dvacet tři proti, schváleno. Tím odpadá 27b a dostáváme se ke kompromisu číslo 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A jsme u čísla 200. Promiňte, co odpadá, říká předseda. Kompromis 29. Pro? Pro? Proti? Ještě jednou bych vás poprosila o to, kdo je pro kompromis 29. Prosím, proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 30 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 262 a 263 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 31 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 276 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 33 pro, proti, drželi se, také schváleno. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 292 pro, proti, ještě jednou bych vás poprosil. 292, kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. 294, kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Kompromis 37 pro? Proti? Strželi se? Schváleno. Kompromis 38 pro? Proti? Strželi se? Schváleno. 302 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 303 pro, proti, zdrželi se schváleno, 304 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 315 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní ústní pozměňovací návrh, o tom musíme hlasovat odděleně. Týká se to čísla 38, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. 342 pro, proti, zdrželi se schváleno. 300 Budeme ověřovat 342. Eh, Zahajuji. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 44 pro. A promiňte, říká vás předseda. Nejdříve číslo 346 pro, proti, Takže se schváleno. 349 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, 349 pro. Proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní kompromis 44 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 363 pro, proti. Teď jsme ještě neukončili hlasování a vy chcete ověřovat. Domnívám se, že by bylo dobré, kdybychom viděli, jaké je hlasování různých skupin, proto eh, požaduji, abychom ověřili toto hlasování direkt elektronisch abstimmen. Takže 363 elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne? Nyní končím hlasování. A je to relativně jasné. 356. Měli jsme to 47 pro 5 minus. Takže proti. 356 odpadá, takže jsme u kompromisu 46. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 362 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 47 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 370 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 48 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 377 pro proti, drželi se, zamítnuto. Dobrá, takže 377 ověřujeme, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to zamítnuto. 378 pro, proti, Zdrželi se schváleno. A nyní všechny další odpadají. Chce někdo ověřit? Teď jsme hlasovali o čísle 377. Promiňte. Takže ověřujeme číslo 378. 378. Zahajuji hlasování. Máme z EPP o jednoho navíc. Už je to v pořádku, končím hlasování. A je to v pořádku, schváleno, kompromis 49 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 389, ústní pozměňovací návrh pro, proti, drželi se, schváleno. 390 pro, proti, ještě jednou, 390 pro, proti, ověříme. Ověřujeme číslo 390. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 393 pro. Mohl by mi někdo sdělit výsledek? Takže bylo to 28 pro, 24 proti, 0 se zdržela. Takže věřte alespoň sekretariátu, když ne mě. 393 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 404 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Takže ověřujeme číslo 44, zahajuji. Končím hlasování. A je to schváleno. Pak máme 405 pro, proti, drželi se, schváleno. 406 pro, proti, drželi se, schváleno. 407 pro, promiňte, to odpadá. Takže se dostáváme ke kompromisu 52 pro, proti, drželi se, schváleno. 412 pro, Proti? Zdrželi se? zamítnout. Zustimmung. 413, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 350, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 417, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 420 po dvou částech. První část s ústním pozměňovacím návrhem. Kolega Turmes. Nebo kdo vystoupí pan Rode. Děkuji, já jsem proti tomuto ústímu pozměňovacímu návrhu zpravodaj vložil do eh, mého pozměňovacího návrhu tento ústní pozměňovací návrh a já s ním nesouhlasím. Chtěli bychom mít ten původní pozměňovací návrh 420, aby se o něm hlasovalo. No dobře, je tu námitka, tímto nepřipustíme ústní pozměňovací návrh a vzájemně si musíme tedy vyjasnit postup. Zda u ústních pozměňovacích návrhů budeme takto postupovat. Když zazní jedna námitka, tak je tento návrh vyřízen. O něm se nedá hlasovat. Tak to prostě je. Já se domnívám do mikrofonu můžete napsat pozměňovací návrh do, tesku, do textu, jak jsem alespoň byla informována sekretariátem. abychom eh, měli stoprocentní jistotu. Každý zpravodaj může napsat do hlasovacího seznamu o zprávě plus a minus, ale když se navrhuje ústní pozměňovací návrh a zazní námitka z úst jednoho poslance, to sice tedy eh, nepřispěje k eh, radosti v atmosféře v výboru, protože příště bude zase namítat někdo jiný, ale eh, takové je pravidlo. Zazní námitka, takže teď budeme eh, hlasovat o druhé části 420, tedy první část 420, původní znění, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, eh, uděláme elektronicky elektronické hlasování. Ověříme druhou část elektronicky. Bez e, ústního pozměňovacího návrhu končím hlasování a zamítnu to. Škoda. 425 po dvou částech, také s ústním pozměňovacím návrhem. Platí to tež. Ne, já se omlí, omlouvám, ještě 422, Gírek, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. A teď 425, první a druhá část je kolega Rode namítá, takže o ústním pozměňovací návrhu se nebude hlasovat. Kdo souhlasí s první částí 425, kdo je proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 54, to je ta komplikovaná část. Hlasujeme 54 a podsléze o dalších. Kdo je pro? Paní Ek, ano. Jak vidíte, jsou tu dva pozměňovací návrhy. Jeden předložila paní Podimata, jeden je náš, 426, 427, jako konsolidovaný pozměňovací návrh. Myslím, že musím souhlasit, pokud se bude tedy hlasovat podle hlasovacího seznamu. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu paní Podimaty a potom o našem, protože nechci, aby můj, nebo my nechceme, aby náš pozměňovací návrh 427 byl součástí konzolidovaného návrhu 54. Ale já jsem to teď úplně nepochopil. Takže 427 stahujete? Nebo co to znamená? Ne, ne, ne. Vy ho nestahujete, chcete oddělené hlasování. Sekretariát mi říká, že kompromisní návrh je přípustný, budeme o něm hlasovat. Vy ho chcete stáhnout nebo zůstává návrh 427? To je teď jediné, co mě zajímá. Dobře. Pokud dvě skupiny navrhují konsolidovaný pozměňovací návrh a 50% bude tedy ten můj nebo náš návrh, potom se nedomnívám, že by bylo správné, aby to, čemu se říká kompromis 54, aby se o něm hlasovalo, protože my se nedomníváme, že je to stejný text a já eh, si myslím, že se někdo zmocnil našeho návrhu tímto způsobem. Paní Ek, tak teď jsem to pochopil. Úplně tomu rozumím. Už jsme o tom také začátkem pořadu jednání diskutovali a já se nemohu spolehat na to, co chápu, ale musím se držet pravidel. Sekretariát říká, že to možné je, takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu. Možná by bylo dobré, abychom si tento postup postup nechali obecně vyjasnit, protože já chápu vaše pochybnosti. Budeme tedy, nebo vy to tedy stahujete, paní Podimato? Stahujete svůj návrh? Ne, Pane předsedo, kompromisní pozměňovací návrh 54 se sestává z dvou pozměňovacích návrhů z mého a z pozměňovacího návrhu paní Ek a Rode. A když e, jsme předložili tyto dva pozměňovací návrhy a nemáme pocit, že je to všechno zohledněno v tom kompromisu, jistě ten se sice o ně opírá, ale potom to není žádný kompromis. Já se domnívám, že potřebujeme oddělené hlasování, takže já jsem pochopil tento argument a mohu Eh, informovat o stovce návrhů, které já jsem předložil a byly potom zapracovány do eh, kompromisu a já jsem se domníval, že to zohledněno nebylo a nikoho v sále to nezajímalo. Takový je tady postup. Je to sice zvláštní, ale já se musím řídit eh, předpisy. Je mi to líto, ale měli bychom to opravdu vyjasnit, protože to je precedent, který stojí za to, abychom to vyjasnili. Já jinak nemohu, musím se držet postupu. Takže kom, bude se hlasovat o kompromisu 54. Kompromis 54. Chelsea. Je to nutné, dobře? No to musíte poznat vy, pane předsedo, zda je to nutné nebo ne to musíte rozhodnout vy, ale já si myslím, že ten kompromis, který vypracovali společně dvě skupiny, je kompromisním návrhem dvou skupin, které se dohodly. Je to prostě kompromisní pozměňovací návrh. Je však dost politování, pokud ty ostatní pozměňovací návrhy, které z něho vychází, které jsou s tím spojené, takže tedy uh, jejich autoři s, toho nej- s tím nejsou příliš spokojení, ale je pravda, že ten kompromis zde existuje a to je skutečnost a doufám, že se podle toho rozhodnete. Okay. Děkuji, konečně mi někdo pomohl. Dobře, názory se mohou lišit, ale já musím respektovat pravidla. Eh, k jednacímu řádu, paní Hol? Já také doufám, že vám mohu trochu na pomoci. Možná byste neměl naslouchat lidem, kteří uh, předložili pozměňovací návrhy a kteří vlastně nejsou pokryti tím kompromisním návrhem. Možná bychom o tom mohli hlasovat jaksi mimo. Liac. Úvodem jsem vysvětlil, když jsme o tom diskutovali, že nejprve budeme hlasovat o kompromisu a potom obo, obou pozměňovacích návrzích, protože autoři trvají na tom, aby se o nich hlasovalo. To jsem již vyšel vstříc, takže hlasujeme o 54. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis 54? Kdo je proti? Musíme to ověřit pro jistotu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Uzavřete prosím hlasování. 26 na 25. Tak to je jasné. A nyní hlasujeme 426, hlasujeme po dvou částech, je to tak? První část 426, kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou se ptám, hlasujeme, polovička teď nehlasuje, to je také metoda, ale to potom nemohu zjistit, jaká je většina. 426, kdo je pro první část? Proti? Zdržel se? Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Druhá část byla zamítnuta. 427. Je třeba to ověřit. Druhá část 426. Hlasujte, prosím. Kon- Můžeme uzavřít hlasování. Ano, zamítnuto. 427. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. 427, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 428, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 4, kdo je pro, e, ne, Nepromiňte, odpadá. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 13, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 14, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 15, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 16. Opět ústní pozměňovací návrh a opět námitka. Opět námitka, bude se tedy hlasovat o původním znění 16. první část. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, dobře, ověříme to, i když si myslím, že je to jasné. Druhá část, elektronické hlasování, 16, druhá část, hlasujte, prosím. Končím hlasování. A výsledek? Zamítnuto, ale nebylo to tak jasné. Kompromis 2, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 21. část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část byla stažena, 21, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 22, kdo je pro, 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 24, kdo je pro, proti,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 kdo je pro? Tomas chce ověřit dvojku, kolega Turmes. Eh, kolego, <laughs> číslo dvě, kolega Turmes, ověříme hlasování, hlasujte prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Probrali jsme všechny, tak INTA 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 8, odpadá, takže ještě 11, INTA, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. To bylo vše. A teď následuje ještě celkové hlasování. To bych tedy nikdy nevěřil, že něco takového zažiju. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Ne. E, jeden hlas za EPP navíc. Jeden hlas EPP navíc. Teď už je to v pořádku a výsledek Královského výboru je 42 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Blahopřeji. Bylo to namáhavé a další hlasování o zprávě Čela Čičestra nebo paní Bobinské. Eh, Takže prosím na minutu. Ano. Ano, chtěla bych pouze velice poděkovat stínovým zpravodajům protože za celý život jsem nemusela dělat tolik kompromisních návrhů. Takže jsem se naučila nejenom dělat kompromisy, ale také jsem se naučila, že pod slovem kompromis si každý představí trošku něco jiného a že kompromis může vypadat různým způsobem. Chtěla bych všem poděkovat, eh, Dinu eh, Chilovi a také sekretariátu, kteří mi všichni pomáhali v této velice obtížné práci. Děkuji. Oh, A tedy zpráva kolegy Čičestra. Uvidíme, zda tu jsou také nějaké argumenty k pořadu jednání paní van Brent. Já vím, že má zpráva je maličká, obsahuje jenom jeden pozměňovací návrh, ale byla bych ráda, kdyby přišla na řadu před zprávou pana Čičestra. Eh, dobře, my jsme si eh, s tím strávili tolik hodin a málem bychom ji eh, přehlédli. Je to výsledek trialogu O tom budeme hlasovat. Já jsem už třikrát gratuloval, ale musíme mít elektronické hlasování, takže zpráva paní van Brempt. Zahajuji elektronické hlasování, zahajuji, hlasujte prosím, elektronické hlasování. Hlasujte prosím a teď končím hlasování a výsledek je jasný. Takže ještě jednou blahopřeji a omlouvám se. Takže teď zpráva Čajla Čečestra. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Turmes. Dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Tedy ještě jednou pozměňující návrh 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Tři, kdo je pro? Ne, trojka odpadá, omlouvá se předseda. Čtyři, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Šest, po dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvanáctka odpadá. Třináct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Čtrnáct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Šestnáct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis tři Kdo je pro? Šestnáctku ověříme. Zahajuji hlasování.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 Proti? Zdržel se? Schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 25. Ne, ne, ne. Říká zástupce sekretariátu. Omlouvám se. Teď je to příliš dlouhé hlasování, takže 26 odpadá 27. Hlasujeme o 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. 27 ověříme. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to jasné, přijato konečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je přijato. Je to jasné? Chelsea, blahopřeji. A teď alespoň doufám a věřím, následuje poslední hlasování. Žádné připomínky nejsou, můžeme tedy přímo hlasovat. Musí to být dvě hlasování, že? Ne, jenom jedno, konečné hlas, elektronické. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Přijato. Blahopřeji Danieli Gaspary nyní všechny ty body eh, podle hlasovacího seznamu. Děkuji vám. A myslím, že tak důkladně, tak často nehlasujeme. Tedy pokud najdu svůj program jednání, tak eh, vyzvu k dalšímu bodu. Also, an Radioaktivität in Takže jsme u nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii. Spravodajem je pan kolega Ivo Belet. Prosím, kolegové a kolegyně, usaďte se, zapněte si své bezpečnostní pásy, aby mohl pan Belet začít hovořit. Prosím, Ivo, máte slovo. Eh, Děkuji. Pane předsedo. Rád bych eh, učinil krátký úvod v nizozemštině. Vážení kolegové, tato tematika se opírá o nařízení eh, rady a týká se to radioaktivní kontaminace potravin a krmiv v důsledku eh, radiační nehody. Týká se to přepracování legislativy a budu muset okamžitě zklamat ty z vás, kteří se domnívají, že to bude převrat, ne přepracování. A není tomu tak obsah stávajících textů se tímto návrhem nemění. Pokud má někdo nějaké pochybnosti, rád bych odkázal na eh, podklady, které naleznete pod bodem 17. Eh, právní výbor eh, vypracoval dopis se stanoviskem k tomuto tématu a máme tu také vyjádření poradní skupiny právních služeb tří evropských institucí, parlamentu, rady a komise. A týká se to pouze kodifikace, nic to nemění na obsahu tohoto dokumentu. Není to žádný e, zásah institucí, když se sloučí e, ty tyto tři legislativní akty a domníváme se, že byl zaveden nový eh, bod odůvodnění, bod odůvodnění 15 a v tomto bodě odůvodnění se zdůvodňuje, proč eh, rada eh, získává novou pravomoc. V bodě odůvodnění je řečeno, že je vhodné, aby si rada vyhradila právo vydat takovéto nařízení a o to tedy jde. Snad bych to mohl ještě stručně zhrnout V tomto nařízení se vyjadřuje toto. E, vlastně je to e, mechanismus působení jako dvoustupňová raketa, když to e, jde k radiaci v důsledku uvolnění zmírnění radiace eh, může komise vydat ad hoc nařízení k zcela konkrétní nehodě, k konkrétnímu místu, regionu eh, na konkrétní období. To je tedy první část opatření v případě, kdy dojde eh, k uvolnění radiačního záření a potom druhá část tohoto dvoustupního stupňového postupu je taková, že v rámci eh, vydání eh, nařízení ad hoc eh, má rada možnost na základě doporučení komise buď pozměnit nařízení komise, anebo je schválit, přijmout. Taková je současná situace. Nejde tedy o to, že by se nějak měnil obsah nařízení, o to opravdu nejde ale přesto mám celou řadu kritických připomínek. Po zvážení spolu s právní službou jsem vypracoval své připomínky. Domníváme se, že doplněný bod odůvodnění neukazuje zcela jasně, proč má e, e, rada získat nyní tuto pravomoc. Kromě toho se domníváme, že když máme tento eh, dvoustupňový postup, eh, dvě fáze, kdy eh, rada může schválit postup komise, že to nepřináší žádnou přidanou hodnotu podle názoru Evropského parlamentu. Proto tu máme celou řadu pozměňovacích návrhů a to všechno souvisí s bodem odůvodnění 15, který je nově navrhován a nese sebou celou řadu dopadů. Po e, zvážení správní službou bych chtěl navrhnout toto, aby Evropská komise získala pravomoc v případě nehody neprodleně stanovit maximálně přípustné hodnoty nebo aplikovat je tak, jak je to uvedeno v přílohách. A druhý návrh je tu celá řada delegovaných pravomocí aktů v přenesené pravomoci, které, pravomoci, které může Eh, komise vydat, které se dotýkají těch maximálních přípustných kontaminací a je také možné podle okolnosti revidovat seznam. To ale má spadat do kompetence komise. Tedy co se týče modifikace obsahu příloh, je docela dobře možné, že bude nutné zohlednit nový technický vývoj a modifikovat tyto přílohy. A dále ještě navrhujeme, abychom nesouhlasili s tím, že na návrh jednotlivého členské státu se to budou moci provádět změny. Nedomníváme se, že by to bylo dobré, kdyby uh, Eh, do toho mohly vstupovat členské státy. Nedomníváme se, že by to bylo v zájmu spotřebitelů. A chceme zachovat kompetence komise. Pokud má někdo navrhnout eh, něco takového, pak tedy Evropská komise a ne členský stát. Nařízení je stále ještě obsaženo, že z popudu členských států, ale tento pozměňovací návrh bychom chtěli vypustit. Jak již bylo řečeno, máme dvou stupňový postup pro komisi a radu v případě nějaké nukleární katastrofy, nehody, když dojde k uvolnění eh, radiace třeba někde v nemocnici. V takovémto případě navrhujeme, aby zcela jasně eh, pravomoce spočívaly na Evropské komisi. A úprava, která vychází z toho, že Rada také může vydat nařízení, to by mělo být prováděcí nařízení, ale tuto pravomoc bychom chtěli vypustit. Přáli bychom si, aby tyto pravomoce měla pouze Evropská komise. A ještě jednu připomínku, pane předsedo, týká se to článku 5 tohoto nařízení, již jsem se o tom zmiňoval. Je to eventuální přepracování maximálních limitů které jsou obsaženy v přílohách, pravomoci měnit maximální připustné hodnoty na základě eh, technického pokroku, tedy pravomoc eh, měnit nebo doplňovat eh, tyto hodnoty by měla mít výlučně Evropská komise což pak to znamená, že toho, do toho nemůže mluvit rada, pakliže toto bude schváleno. Ne, rada si zachová důležité pravomoci v této oblasti, jako například eh, pravomoc eh, odvolat eh, tyto pravomoce a kromě toho má také možnost se obrátit proti právním aktům v přenesené pravomoci, takže konečnou odpovědnost má konec konců rada. A teď ještě úplně poslední připomínku, která je rovněž důležitá. Předložili jsme pozměňovací návrh k příloze 1 tohoto nařízení. A e, ta se týká e, definice dětské výživy. To je také zajímavé chtěli bychom, aby to bylo sladěno s eh, dřívějšími nařízeními. Je to eh, nařízení, které se opírá o eh, texty z 80. a 90. let, ale týká se to dětí do čtyř až šesti měsíců života a dětskou výživu pro ně. A to bychom chtěli změnit. Tady říkáme, že je to dětské Eh, že to jsou potravy nebo dětská výživa pro děti do jednoho roku, do 12 měsíců. Jde tedy o kodifikaci. Pane předsedo, je to také důležitá institucionální otázka a tím bychom do toho chtěli vnést jasno. Chtěli bychom jasně eh, dát eh, komisi celou řadu prováděcích pravomocí a zase radě pravomoc eh, to odvolat. Eh, také eh, jde o to, jak zareagovat na nějakou nukleární katastrofu. Tedy na vlastním obsahu se nic nemění, jak jsem již řekl. Děkuji za možnost zde vystoupit a vysvětlit to. excuse me. Promiňte, pan Gírek má slovo. Děkuji bardzo, pane předsedající. Šanovní kolegové. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, obecně řečeno souhlasím s předřečníkem. Myslím si, že se nejedná o nic nového, je to tedy vlastně přepracování informace, která už zde byla. E, jedná se tedy o případ e, jaderných havárií. Vezměme si příklad Černobylu. Takové havárie nás vedou k tomu, abychom zaváděli řádné standardy pro nejvyšší přípustné úrovně kontaminace potravin a krmiv. Nicméně po Černobylu jsme zjistili, že zde byla určitá vlna hysterie. A ty nejvyšší přípustné úrovně kontaminace eh, byly sníženy. A Mm, nedokázali jsme také vzít dostatečně v úvahu i e, ty další dopady. Dovolte mi jeden příklad toho, co by se mohlo stát. 24 let po černobylské havárii e, můžeme mít maso z divokého prasete, a to maso stále může být považováno za nepoživatelné pro lidi. A to z toho důvodu, že, ten, e, že to divoké prase se živilo laníži, které byly kontaminovány. E, musíme brát v úvahu také poločas rozpadu izotopů. Mám velké výhrady, které se týkají zejména příloh. Odborníci komise by měli, brít, by měli vzít v úvahu časové lhuty, které proběhnou mezi tou samotnou havárií a mezi okamžikem spotřeby. Já si myslím, že zde jsou určité věci dost eh, absurdní. Například podívejme se na přílohu 3. Ta směšuje eh, věci, které jsou naprosto protichudné. Je to prostě, jsou to prostě nebe a dudy. Nemám žádnou výhradu, která by se týkala právního základu, nicméně mám výhradu, která se týká příloh 1, 2 a 3, protože tyto přílohy neberou v úvahu naše zkušenosti po černobylské tragédii, co se týče eh, kontaminace, radioaktivní kontaminace potravin, krmiv, krmiv, vody, půdy a tak dále protože musíme brát úvahu rozdíl mezi kontaminací v okamžiku havárie a po určité době. Také zde máme eh, určité záření, které je vlastně v pozadí, které, je, které se eh, které vlastně může mít a které se může negativně projevit až po mnoho let později. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat panu Beletovi za práci, kterou odvedl na této zprávě. Mám pouze dva stručné komentáře. Za prvé, naprosto souhlasím s jeho přístupem, který se týká přijímání komunitárního přístupu. To znamená, že komise by měla být eh, tím pravým, nikoli členské státy v, té, eh, v této otázce. Když máme zde eh, jednotný trh, dochází k volnému dovozu a vývozu ovoce a zeleniny, tak eh, by bylo dost zvláštní, abychom řekli, aby si členské státy sami stanovovaly nějaké hodnoty. To by byla katastrofa. Také by to mohlo vést k tomu, že členské státy by se snažily využít eh, případné havárie k tomu, aby zaváděly různá protekcionistická opatření. A nehovořím zde o nějakých těch velkých jaderných haváriích, tam samozřejmě by to bylo něco jiného, tam by bylo jasné, že se jedná o kontaminaci, ale e, může to být třeba určitý nějaký drobný lokální technický problém, který by potom ten členský stát mohl trošku e, zneužít, aby zabránil některým produktům přístup na vlastní trh. Takže je důležité, abychom zachovali volný pohyb potravin po Evropské unii a jednotný trh. A proto je důležité, abychom podpořili zpravodaje v jeho názoru, eh, protože on se domnívá, že to má být komise, kdo stanoví tyto hodnoty. Druhý komentář. Mám drobný návrh, který se týká pozměňovacího návrhu číslo 2. 2. Myslím si, že tam je eh, věta, kterou bychom možná mohli trochu přeformulovat protože Evropa, v níž žijeme dnes, je možná více multikulturní, než byla e, před lety. Hovoří e, se zde o určitém škrobu, o určitých e, vlastně drobných potravinách. Ale dnes ta situace je jiná. Dnes je zde mnoho lidí v Evropě, kteří vlastně pochází z Afriky, a kteří e, požívají určité potraviny, které vlastně v tom seznamu jsou považované za potraviny, které se ne, nepoužívají tak často, ale e, pro e, Evropany afrického původu jsou velice časté. Je to například maniok, který můžete běžně koupit i v bruselských obchodech. Děkuji. Frau Satori. Prosím, paní Satori. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem se připojit k tomu, co řekli předřečníci. Chci říci, že podle mě je pozitivní to, že nyní u tohoto nařízení přistupujeme ke kodifikaci neupravených ustanovení, která jež existují, kodifikujeme status quo. Myslím si ale, že ten návrh, který zde máme, je poněkud slabý, zejména s ohledem na budoucnost. Zde sdílím návrh pana zpravodaje, a totiž, že tu pravomoc rozhodovat by měla mít zejména komise. Protože e, komise může rozhodovat mnohem rychleji a je spíše z to jednat tak rychle, jak je to nutné, pokud k havárii dojde. Já to vidím pozitivně, ale pouze z hlediska toho, že je to jakési přechodné ustanovení. Z toho bychom měli vycházet. My nyní kodifikujeme, to ano, ale pak bychom měli přistoupit k vypracování nové strategie pro další léta. Děkuji a nyní pan Turmes. Eh, eh, v prvé řadě bych chtěl poděkovat Ivovi za předloženou zprávu naší skupině je to Michel Rivazi, který se zabývá detailními otázkami. Budu mít tedy připomínky obecné povahy, které jsou důležité pro naši skupinu. E, domníváme se, že nejdůležitější je zvažovat e, opravdu, jaký je správný právní základ. Bude asi lepší, když se to bude blížit veřejného eh, zdraví a civilní obraně, než eh, tento článek. A jak chápu, tak eh, jsme si vyžádali názor právní služby, abychom věděli, kam zařadit tuto legislativu. A za druhé, když jde o aktiv přenesené pravomoci, tak naše analýza je v současnosti, i když stále ještě to diskutujeme s experty, se domníváme, že jakožto parlament ztrácíme hodně kompetencí a že to je nakonec jenom rada. A upevňujeme radu v eh, té eh, vedoucí pozici. A mohou vzniknout zvláštní nekoordinované reakce, které nebudou v souladu s stejnými podmínkami na trhu, takže stále ještě hledáme nějaké postupy, které by přeškly větší roli parlamentu a zajistili, abychom mohli postupovat opravdu koordinovaně. Máme co se týče vody, tak k tomu máme jeden dotaz. Chápeme to tak, že uh, úroveň tritia a obecná radioaktivita, která je přípustná, je obsažena v jiné legislativě. Je upravena jinde ve směrnici o, ano, je to pitná voda, eh, směrnice o pitné vodě. A pokud by komise mohla vysvětlit, jak tento návrh komise je stoprocentně v souladu s jinou legislativou, protože by jistě nebyla dobrá politika, kdyby eh, tyto legislativní akty byly v rozporu to by způsobilo, že členské státy by nedodržovaly e, ty hodnoty. Máme tedy tu směrnici o pitné vodě, máme tu více úrovní, také zdraví a radioaktivita, ale můj kolega Rivazi se k tomu může lépe vyjádřit. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Mezaros. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V roce 1987 rozhodla komise a na základě tohoto rozhodnutí musí být každá legislativa kodifikována. Od roku 90 to byly eh, tři akty, které se týkají eh, limitu radiační kontaminace potravin a krmiv. Je to v podstatě tedy teď souhrn eh, tří legislativních aktů plus souhrn, který vypracovala komise. Souhlasím s profesorem Děrekem. Domnívám se, že tři dokumenty byly tedy zpracovány v jeden a můžeme k tomu mít určitě určité eh, výhrady, některé odstavce se tu eh, opakují, některé jsou zastaralé v tomto dokumentu, takže eh, potřebujeme nějakou lepší harmonizaci. Myslím, že by bylo dobré se na to podívat. Také bych souhlasil se spravodajem. Nevím, proč by rada měla mít tak eh, rozsáhlý eh, prostor pro rozhodování a aktivity. Myslím, že by to mělo být, eh, to rozhodnutí by mělo být na komisi a ta implementace by měla být tedy otázkou komise. Děkuji a ptám se, Iva Beleta, chceš se k tomu prosím ještě jednou vyjádřit, prosím? Ano, zase v nizozemštině, pane předsedo, a e, navrhuji, aby se k tomu vyjádřili zástupci komise. E, domnívám se, že jsou přítomní. Ne, nikdo tu není za komisi, tak dobře. Snad bychom tedy mohli příště požádat komisi o účast, protože někteří poslanci mají otázky na komisi a já sám také mám eh, na ně otázky. Byl bych rád, kdyby tedy zástupci komise se zúčastnili příště. A teď budu pokračovat v nizozemštině. Frau, um, Hall zegt, wat... Takže několik komentářů. To, co říkala paní Hall a další kolegové, pan Mezaros a další, o tom komunitárním přístupu tak si myslím, že to je opravdu taková ta, ten základ celé věci, to nejdůležitější. Chtěl jsem, pane Turmesi, vám říci jednu věc. Načím účelem, účelem naší činnosti není, aby to vedla rada. Když se podíváte na to přepracované změní, tak tam je opravdu jasně řešeno, že rozhodovat bude komise, že jsme nezvolili mezivládní metodu, ale metodu komunitární. A to jste bylo velice dobře schrnuto. Samozřejmě v tom či onom případě zde hrozí určité protekcionistické eh, poměry v některých členských státech, ale v tom případě je na komisi, aby jednala rozhodně a pružně. Návrhy zejména pana profesora Gírega, paní Hall, pana Turmese, aby se zasáhlo do těch příloh eh, nařízení, jsou to tři přílohy, Eh, příloha 1 se týká eh, úrovně pro potraviny, příloha 2 eh, se týká seznamu méně důležitých potravin a pak zde máme přílohu 3, kde, se, kde jsou zpracována krmiva. Takže jste samozřejmě takové snahy to nějakým způsobem pozměnit ale musíme si uvědomit, že nemáme právní základ pro to, abychom to měnit mohli. My jsme se velice dobře radili o této věci s právní službou parlamentu a já jsem dospěl k názoru, že my prostě nemáme právní základ pro to, abychom tam mohli něco měnit. Ledaže bychom i přesto k tomu chtěli přistoupit, ale já mohu pouze mm, ještě jednou zde zopakovat to, co mi řekla právní služba. A totiž, že my jakožto parlament jsme se snažili to změnit na základě tohoto nařízení před několika lety a potom to šlo k Evropskému soudnímu dvoru a Evropský soudní dvůr eh, nerozhodl v náš prospěch. Řekl, že nemáme právo. My bychom mohli říci, že máme Lisabonovou situaci, ale já jsem toho názoru, že Lisabonská smlouva na tom vůbec nic nezměnila a takto nám to sdělila, sdělila i právní služba. Takže my bychom se mohli pokusit, jak si překročit naše kompone, eh, naše pravomoci, jak to řekl pan Turmes, jít na to, jak si z toho úhlu veřejného zdraví a tímto způsobem se o to pokusit, ale to potom znovu skončí před soudem. Bude to stát mnoho peněz a bude to dlouho trvat. A zase zde máme asi 90% šanci, že se Evropský soudní dvůr vyslobí v náš neprospěch. Takže je možné takto postupovat, ale já to nepodporuji. Já mm, se držím názoru právní služby, která řekla, nedělejte to. Ale dobrá, máme zde ten precedent, tehdy jsme se o to pokusili, nepovedlo se to a od té domy se v zásadě nic nezměnilo. A k tomu, co řekla paní Satory, totiž, že se nastoluje zde jak, jakýsi mezistav, tak samozřejmě má jistě pravdu a budeme se k tomuto tématu v budoucnu muset ještě vrátit. Takže já si myslím, že tímto jsem odpověděl na většinu reakcí kolegů. A pane předsedo, jak říkám, rád bych byl, aby příště u toho byla komise. Právě jsem dostal poukaz, že je zde pan Šimagalia, zástupce právní služby a rád by se k tomu vyjádřit. Souhlasíte? Takže prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji za slovo. Nejprve bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel o trochu později. Velice se omlouvám. Chtěl bych eh, jenom tak stručně zareagovat do této diskuse, která se týká přepracovaného návrhu na téma nařízení o nejvyšších přípustných úrovních radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po tak dále. Chtěla bych se k tomu vyjádřit spíše obecně a myslím si, že se jedná skutečně o komentář a o jediný komentář, který mohu v této souvislosti učinit. Poté, co jsem si přečetl návrh zprávy, který připravil tento výbor, bych chtěl zdůraznit pouze následující. Tato kodifikace, která se vlastně přeměnila v přípravu přepracovaného znění, tak zde jde o to, že komise pouze přeskupuje určitá ustanovení. Jsou to ustanovení, která se mají použít v praxi a text v pozměněném znění bude vlastně nahrazen novým nařízením. Původně se zamýšlelo to, že se má jednat o kodifikovaný text. To znamená, že by to byl text bez změn obsahu. Nicméně, když jsme zahájili celou legislativní proceduru, tak eh, právní služby všech tří evropských orgánů uznaly, eh, že je zde ta otázka eh, zvláštních prováděcích pravomocí pro radu a že tato otázka Eh, zde eh, vlastně nebyla zatím dostatečně vyřešena. Podle Evropského dvora by musela být tato zvláštní pravomoc eh, odůvodněna. A proto jsme tedy museli přistoupit k jinému postupu a k vypracování přepracovaného znění. Proto jsme zde zavedli nový bod 15, bod odůvodnění, který odůvodňuje tuto toto udělení zvláštní prováděcí pravomoci pro radu. Jsem velice rád, že v návrhu zprávy se objevily také různé návrhy, které mohou být pro služby komise zajímavé. Služby komise se nad nimi mohou zamyslet a rozhodnout se, zda by z nich mohly plynout určité obsahové změny pro tento návrh legislativy ale trochu se obávám, že zde není dostatečné, dostatečně dobré prostředí a kontext, v němž bychom mohli hovořit o takových obsahových změnách, protože se zde jedná vlastně pouze o kodifikaci. Samozřejmě, že můžeme také požádat eh, právní službu komise, aby se zamyslela nad tím, zda by bylo do, té, do tohoto návrhu možné ještě zapracovat určité obsahové změny, ale obávám se, že bohužel ne při příležitosti tohoto, přípravy tohoto přepracovaného znění. Obávám se, že to je vlastně jediný, jediný komentář, který tomu dnes mohu říci. Děkuji. Nyní pan Tomas se žádá, žádá o slovo. Děkuji. Já si myslím, že jsem položila velice konkrétní otázku na zástupce Evropské komise. Jde o to, eh, zda eh, jedná se to tedy, týká se to tedy té směrnice o pitné vodě. A bohužel jsem neslyšel žádnou odpověď, takže bych se chtěla ještě zeptat, zda by komise mohla zareagovat na tuto otázku, která byla velice přesná, která byla velice přesně formulovaná. Děkuji. Um, Vážení poslanci. Bohužel tu není žádný expert, který by mohl odpovědět na vaši otázku, ale obdržíte odpověď písemně. Děkuji. Pane Turmesi, jste spokojen s touto odpovědí? Není sice obvyklé, kdy zástupci komise sem přijdou a nejsou schopni odpovědět, ale pokud tu není přítomna tedy kompetentní osoba, tak by komise měla příště zajistit, až budeme projednávat toto téma, aby tedy byla přítomna odpovědná osoba. Pan eh, Bele se hlásí o slovo. Ano. Děkuji. Já podporuji pana Turmese tom, že on chce, aby komise tady byla přítomná. Příště to tak prostě bude muset být, protože... A ještě k tomu se říká právní služba. Tak ten dokument trochu hovoří proti tomu, je to bod 17. Dopis komise, eh, promiňte, dopis eh, právní služby kolegů a rovněž kolegů z výboru Jury v tom se říká, že my přesně podle interinstitucionální dohody můžeme předkládat změny pouze k těm přepracovacím částem. A to je přesně to, co my děláme. A chci říct, že pokud pracujeme na základě článku 31 Eh, smlouvy o Euratomu, která je nyní zaintegrována do Lisabonské smlouvy, tak máme pouze poradní pravomoc. Ale to nám neodnímá právo předložit takovéto změny, protože to se zakládá na dopise, který jsme obdrželi od předsedy výboru pro právní záležitosti tohoto parlamentu. A neodpovídá to tomu, co řekl vážený kolega, expert právní služby. Děkuji. Děkuji, pane Belete. Dalším bodem na pořadu jednání máme právo o politice a hospodářské soutěže. Dobře, musím vám ještě říci, že lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je eh, 7. listopad v poledne a další bod na pořadu jednání je zpráva o politice hospodářské soutěže. Navrhovatelka je Silvana Kochmerin. Dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedající. Již po druhé se jakožto Evropský parlament zabýváme eh, takovýmto postojem o politice hospodářské soutěže. Učinili jsme to již minulý rok a nyní to činíme po druhé. Eh, příslušný výbor je výbor ECO, my předkládáme stanovisko a jsme odpovídajícím způsobem vázáni na eh, naše pravomoci. Eh, deadline pro pozměňovací návrhy je již pozítří, takže to znamená, že budeme muset postupovat velice rychle. Pokud sila jsem se ve svém návrhu stanoviska poukážat na důležité body, které eh, zajímavý eh, náš výbor ITRE z odborného hlediska. Jednak se to týká tematiky energetika, liberalizační balíček, Víme, že máme třetí energetický liberalizační balíček a já bych chtěla eh, jak si zatlačit na tu věc v tom smyslu, aby Komise se tomu opravdu s velkou pozorností věnovala a kontrolovala to tak, aby opravdu ten balíček k něčemu vedl. A aby pokud nedojde k zlepšení eh, konkurence v sektoru, tak aby ten sektor znovu proskoumala protože, jak říkám, právě dochází k provádění třetího balíčku. Druhá věc, která je důležitá, je to také takové neustálé téma v Evropském parlamentu, to je eh, vlastně eh, prověřování, proskování koncentrace v oblasti médií. Již minulý rok jsme jako parlament na to poukázali, na tuto problematiku příliš velké Koncentrace ovšem komise do posud nic neučinila, není aktivní, takže chci eh, také jak si na to zatlačit v tomto směru, aby konečně k něčemu došlo. Pak eh, eh, je tady téma poplatku za roaming. Zde jsme v posledních letech zaznamenali řadu úspěchů. Ehm, náklady na hovory oblasti roamingu a také textové zprávy od roku 2005 masivně klesly, u hovorů to bylo o 70%, u SMSek o 60%. Ale tento výbor, například dopise předsedy, a týkalo se to nevládních organizací, se opět vyjádřil v tom smyslu, aby e, jsme si za cíl vytkli kompletní zrušení roamingových poplatků a já si myslím, že právě v našem stanovisku bychom to ještě měli jednou zopakovat, totiž tu, tu skutečnost, že i nadále v tomto odvětví není konkurence dostatečná, i komise to takto zjistila a proto my, jakožto výbor, chceme předložit návrh v odpovídajícím smyslu. Další věc, to je eh, dražba nových frekvencí pro eh, nových mobilních frekvencí, tam jde také o zlepšení uh, podmínek hospodářské soutěže. Chci poukázat na to, že ty aukce jsou velice netransparentní, komise není schopná momentálně říci, ve kterých zemích již k aukcím došlo a za jakých podmínek, takže celá ta situace je velmi nepřehledná a není možné, aby to bylo eh, jaksi základem našich úvah, proto je důležité, abych to, že jsem tam zapracovala náš požadavek v tom smyslu, aby ty aukce byly transparentní. Pak je zde otázka financování veřejně právních televizních a rozhlasových stanic. To je také téma, kterým jsme se jakožto parlament zabývali již mnohokrát. O co jde? jde o to, zda eh, to spadá do předpisů o subvencích, eh, jde o nový vývoj v tomto odvětví. A na závěr je to bod číslo 6. A týká se to také um, posledních událostí na Radě pro konkurenceschopnost. Jde o inovace a patenty. Jde o to, že inovace a patenty jsou nesmírně důležité pro evropský průmysl a je třeba se se zvýšenou pozorností věnovat k tomu, abychom eh, měli jednotný evropský systém patentů. A zcela na závěr ještě jedno téma a také je to něco, co nám již dlouho leší na srdci a vždy jsme toto požadovali i po komisi, totiž aby malé a střední podniky měly svou speciální kapitolu, která se bude týkat politiky hospodářské soutěže. To byly tedy nejdůležitější body mého stanoviska. Já jsem se pokusila, já už jsem se eh, setkala se stínovými zpravodajovi ostatních frakcí, či se tedy o to pokusila. Eh, setkala jsem se s paní Hercogovou, co se týče ostatních stínových zpravodajů, tak jsem se setkala s jejich spolupracovníky a já doufám, že my jakožto výbor ITRE budeme moci přijmout dobré stanovisko a že výbor Ekon potom bude moci zapracovat naše návrhy, protože výbor Ekon se doposud soustředil pouze na otázku finančních trhů. Děkuji paní Kochmerin na seznamu řečníků máme dvě přihlášky o slovo. První je paní Hercog. Dávám vám slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála navrhovatelce. V prvé řadě k její dobré práci a i k záměru těsně spolupracovat se stínovými zpravodaji. Ráda bych zdůraznila, eh, že politika eh, hospodářské soutěže se stala eh, sou, eh, naším úkolem podle Lisabonské smlouvy. Je tedy důležité, abychom sledovali, jak pomůže evropské průmyslové podnice podnik, politice podnikům a zejména malým a středním podnikům. Jak řekla, připravili jsme několik pozměňovacích návrhů, které jsme předložili v řádném čase. Je to pozměňovací návrh, na který jsme se dohodli. Za prvé je to modernizace, která musí být hlavním cílem a každá politika se musí ubírat tímto směrem. Dále se domníváme, že je důležité, aby se tomu věnovala i komise dále. Zdá se, že je to uh, ojedinělý případ, jako tomu komise informovala. Týká se to eh, státní pomoci v dobách krize. Myslím, že je na čase, abychom eh, to požadovali i pro katastrofy, protože jinak to nebude žádný fond. Jediná možnost pomoci postiženému eh, regionu je státní pomoc, jako došlo E, nedávno k té katastrofě v Maďarsku. A je třeba, aby tu byly mechanismy e, pomoci, abychom mohli velice rychle na to reagovat eh, a likvidovat poškození. Dále je důležitá otázka transparentnosti. Eh, to se týká také toho případu v Maďarsku. A dále bychom chtěli předložit, máme horizontální a vertikální pokyny státní pomoci, ale vidíme, že tu dochází k schůzování různých sektorů. Telekom se mění na eh, kom a další. Dochází to prostě k četným fúzím. A eh, eh, využívá se tedy státní pomoci a to musí být tedy v budoucnu lépe rozlišováno, protože tu dochází tedy k tomu fúzování. To jsou ty návrhy, jinak podporujeme návrh navrhovatelky. Děkuji, pan Benson. Děkuji. Ne. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko má řadu dobrých e, myšlenek, které se týkají zejména zlepšení eh, celé situace. E, chtěl bych tam však ještě zapojit některé další prvky. E, Zaprvé se domnívám, že byste měl být jasný odkaz na principy, ze kterých vychází naše politika hospodářské soutěže, zejména otázka otevřených trhů, spravedlivých podmínek pro všechny. To jsou ty principy, které jsou důležité pro vnitřní trh a také pro udržitelný růst a udržitelné vytváření pracovních míst. Co se týče energetiky, tak ten odstavec si myslím, že by mohl být konkrétnější protože jsou zde stále ještě překážky, které jim těmto sektor čelí. Dále si myslím, že stanovisko by mělo apelovat na komisi, aby zlepšila situaci na digitálním trhu, kde je řada produktů a také služeb. Tato oblast by měla být v hledáčku naší pozornosti, zejména co se týče takzvaných eh, standardů eh, s otevřeným zdrojovým kódem. Thank you, Mr. Benson. And, uh... Děkuji, pane Bensne. A můžeme požádat o příspěvek komise? Děkuji, pane předsedo. Ano, komise vítá návrh tohoto stanovisko. Domníváme se, že je zde zahrnuta celá řada důležitých otázek. V prvé řadě bychom chtěli říci, že bychom chtěli uplatňovat své nástroje, ať se to týká eh, pravidel pro eh, fúze nebo státní pomoc v různých sektorech. Eh, objevily se tu nás eh, se tu volání eh, zavést tedy nástroje státní pomoci. Opíráme se o vyjádření navrhovatelky a také musíme důkladně zvažovat, eh, kdy bude takovýto nástroj použit a na úrovni komise musíme nalézt nejlepší způsob, jak řešit obecnější otázky. Když jde o hospodářskou soutěž, tak můžeme použít eh, naše politické nástroje. A nyní eh, se odkazuji na tu energetickou politiku. Stílíme názor, že je třeba zajistit eh, jednotný trh v oblasti energetiky a také bereme na vědomí pochybnosti, které vyjádřila navrhovatelka. A dále bychom chtěli připomenout o eh, naše legislativní aktivity z loňského roku v této fázi bereme na vědomí pochybnosti navrhovatelky, co se týče trhu s poplatky za roaming a chtěli bychom podpořit eh, myšlenku navrhovatelky, že třeba vytvořit jednotný systém patentů. Dále, co se týče malých a středně velkých podniků, Chtěli bychom připomenout, že jsme již ve zprávě z roku 2009 chtěli dodat větší důraz na malé a střední eh, podniky. To je již obsaženo v nové zprávě z roku 2010, která byla zahájena. A dále specifické otázky, o kterých hovořila navrhovatelka, co se týče Lisabonské smlouvy. Chtěli bychom zdůraznit, že nedošlo eh, k žádné změně v oblasti spolurozhodování po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Komise eh, se vždy snažila vést konzultace s Evropským parlamentem o různých návrzích a je tu průběžné vyměňování našich dokumentů v rámci konzultací. To je tedy vše z mé strany, vše za komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chce vystoupit navrhovatelka? Děkuji za komentáře a podněty. A chci říci, že mnoho času nemáme, proto je důležité, abychom úzce spolupracovali se stínovými zpravodaji, tak aby dosáhli textu, který bude dobře odrážet eh, mínění celého výboru. Myslím si, že i o těch pozměňovacích návrhů, jak o tom hovořila Hedit Dercok, eh, můžeme dospět ke společné linii. A co se týče eh, toho bodu energetika, toho liberalizačního palíčku, tak chci říci, že zde jde zejména o to, abychom řekli, že pokud v březnu 2011 vstoupí třetí balíček do v platnost, tak budeme opravdu uh, si muset dát dobrou, uh, dobře pozor na to, aby opravdu došlo k zlepšení konkurenceschopnosti uh, a podmínek konkurence pokud eh, k tomu nedojde, pokud se podmínky pro hospodářskou soutěž nezlepší, tak budeme muset zareagovat. Já si myslím, že momentálně máme tedy říjen 2010, odkazujeme na rok 2009. Já si myslím, že za této situace je to poměrně silná formulace. I když z obsahového hlediska v podstatě souhlasím s tím, co říkáte. Co se týče těch zásad, tak chci říct, že ten návrh že eh, to mé stanovisko musí být velice krátké. Já mám pouze 1500 znaků k dispozici. Takže v rámci tohoto malého rozsahu se musíme nějak shodnout. Ale samozřejmě vás nechci odrazovat od toho, abyste předložili své odpovídající pozměňovací návrhy. Takže by bylo možná k tomu dobré vypracovat jakýsi dodatečný text, který by to doplnil. A co se týče malých a středních podniků, i zde, pokud si myslím, že by se to mělo doplnit, tak nějak nad ten náš povolený rozsah. I to je možné vyřešit pomocí pozměňovacího návrhu. Takže já chci říci, že my, jakožto parlament, máme velký zájem na tom, aby v rámci Evropské unie byly opravdu dobré podmínky pro hospodářskou soutěž. Velice děkuji. E, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je už pozítří, jak zdůraznila zpravodajka. To znamená, že pokud chcete předkládat nějaké návrhy, tak byste se měli pospíšit. Pozměňovací návrhy lze předkládat pouze v angličtině. A tím jsme se dostali na konec dnešního dopoledne. Sejdeme se zde opět ve tři hodiny odpoledne. Děkuji.